informací, lépe řečeno učiním to později, protože e, tady, e, tady zatím nejste všichni. A pak máme také zprávu z jednání koordinátorů, ale s tou také ještě počkáme. Takže na řadě je paní Kalniete, navrhovatelka stanoviska k otázce zabezpečení dodávek zemního plynu a pak dám slovo stínovým zpravodajům. Vidím tady pana kolegu. Ano, je jich tady několik. Um, <laughs> uh, Takže dále tady máme zástupce Evropské komise z DG Enterprise. Dokonce dva. Řečeno tedy druhý dorazí. Rada je též přítomná a také bude moci přispět do diskuze. Na řadě je tedy paní Kalniete se svým návrhem stanoviska. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že se cítím povinna zdůraznit, že dle mého názoru je třeba se soustředit na čtyři eh, hlavní body. Nejprve plynové eh, podniky, eh, duch toho nařízení jsou tedy ty tři úrovně, vnitřní trh, členské státy a společenství eh, s Malkem Leavesem a stínovými zpravodaji jsme dospěli k názoru, že tato zásada tří úrovní vlastně nebyla dost v návrhu artikulována a je třeba ještě více definovat úlohu a odpovědnost firem při prevenci a eh, překonávání krizí. Za druhé, jsem se také zabývala otázkou chráněných odběratelů, protected customers. Eh, my jsme chtěli ještě více vyjasnit eh, rozsah těchto eh, chráněných odběratelů, u kterých lze realisticky zaručit dodávky. A je zapotřebí si uvědomit, že rozsah těchto eh, chráněných odběratelů musí být obdobný či stejný ve stejn, v jednotlivých eh, zemích, protože kdyby tomu bylo jinak, tak by toto mohlo být překážkou pro regionální spolupráci a alokaci nákladů. Zároveň bych také chtěla zdůraznit prioritní úlohu eh, tržních mechanismů i v době krize netržní e, opatření e, jako je například snížení, povinné snížení spotřeby e, a další kroky, musí být v platnosti, ale musí být používány pouze v těch extrémních případech, kdy jsou vyčerpány všechny tržní mechanismy. A v neposlední řadě transparentnost a výměna informací. Michael Leaves, musím říct, velice podporuje návrhy e, komise ohledně lepší výměny informací, monitoring a e, výkaznictví. a jaká je cesta ku předu. My se budeme připravovat ve výboru e, na našem prosincovém zasedání na přijetí tohoto textu a já e, bych chtěla zdůraznit, že je třeba ještě vyjasnit celou řadu otázek a chtěla bych k tomu také vyzvat e, stínové zpravodaje. Nejprve jsou to práva odběratelů, spotřebitelů. Tady je návrh ještě třeba dopracovat. Za druhé, definice chráněných odběratelů, protected customers. Tak tady je zase E, ten e, výklad poměrně e, nejasný a široký. Možná, že by stálo za to uvažovat o tom, že by tato definice byla více otevřená a ne tak rigidní. Co se týče za třetí výměny informací, tak tady vlastně členské státy stále váhají, jak a jestli informovat komisi o mezinárodních dohodách. Nemají důvěru v její jednotlivé služby a oddělení a jednotky. Možná, že by stálo za to uvažovat o zasílání těchto informací v agregované podobě. A pak je tady ještě otázka třetího eh, energetického balíčku pro vnitřní trh. Já musím říct tedy, že především obecně vítáme tento návrh komise, ale zároveň také vítáme to, že v minulém týdnu rada vyzvala eh, všechny zúčastněné strany, aby eh, se nad touto otázkou zamysleli a přijali příslušné kroky, protože nařízení, jak rada předeslala, by mělo být přijato co nejdříve. Já jsem se setkala jak se zástupci komise, tak se stínovými zpravodaji a jejich připomínky byly zapracovány. Jako bývalá diplomatka jsem toho názoru, že i náš výbor by měl mít co říct do tohoto nařízení. Vzhledem k velice těsnému časovému eh, harmonogramu jsem omezila rozsah eh, pozměňovacích návrhů a především jsem se soustředila na ty otázky, které jsou relevantní pro výbor IMCO. Chtěla bych ještě říct, že do 11. listopadu do 12 hodin je možno eh, podávat pozměňovací návrhy a chci také pozvat všechny stínové zpravodaje na jednání, setkání 11. Eh, listopadu v 9 hodin ráno, abychom si navzájem eh, srovnali naše poznámky. Pokud nemůžete být přítomní, tak zašlete zástupce na toto jednání a zároveň bych chtěla využít příležitosti, abych poděkovala jak kolegům, tak pracovníkům našeho výboru za spolupráci. Děkuji eh, paní kolegyně Kalniete a blahopřeji k této první vaší eh, práci a už teď eh, dáváte najevo, že tomu skutečně rozumíte a že jste dobře připravená. Myslím si, eh, že je velice dobré, že se takto soustředujete na spotřebitele i na znevýhodněné spotřebitele ve své práci. To je velmi dobrý přístup a bude mít nepochybně pozitivní důsledky. Ještě jednou velice děkuji. Teď je tady pan Sivič a Transafilides jako stínový zpravodaj a zároveň se ptám, zdali ještě další žádají o slovo pan Schmidt a pak paní Gepard. Takže pan Sivič jako první, prosím. Chce kontinuovat eh, tento rozumování, který... Chtěl bych tedy eh, navázat na to, co řekla paní navrhovatelka Chci říct, že jsme uspořádali celou řadu konzultací a diskuzí, také jsme vyslechli eh, různé zájmové skupiny ze strany spotřebitelů a také eh, jsme vyslechli stanoviska té druhé strany, jak výrobců, tak distributorů zemního plynu. Byla to velice e, intenzivní práce a také jsme měli kontakty s pracovníky Evropské komise. Nepochybně víme o tomto tématu mnohem víc než v minulosti. Víme, jaká je e, tedy ta společná. E, chce E, jaké jsou společné postoje a kde jsou ty rozdíly. E, chtěl bych ještě učinit odkaz na, co, na to, co řekla paní navrhovatelka, ale ještě předtím chci připomenout, že když jsme poprvé diskutovali o tomto tématu, tak jsme tady dospěli k závěru, že e, toto stanovisko je významné hned ze dvou důvodů. Za prvé, dodávky zemního plynu e, jsou důležitým tématem, protože e, poptávka roste. A za druhé, nedostatek spolehlivých eh, zdrojů je eh, používán jako politická zbraň. Samozřejmě s přicházejícím zimním obdobím se tady objevují různé nové hrozby ze strany eh, výrobců. Je tady další nová věc. Lidé také hovoří o chřipkové epidemii, takže když se toto všechno skombinuje, tak samozřejmě je to vážná otázka a velmi naléhavé téma zima, nedostatek plynu a k tomu chřipka. A teď tedy k tomuto návrhu. Mám tedy především na, na mysli eh, dva pozměňové prhy, které byly předloženy a já musím říct, že bych byl moc rád, kdybychom dále na těchto pozměňovacích návrzích pracovali. Nejprve pozměňovací návrh 3, eh, ten má za cíl lépe zajistit toho chráněného odběratele, protected customer. Ten směr, eh, kterým se pozměňovací návrh dává, je dobrý, ale myslím si, že to ještě není postačující, že bychom to měli nějak eh, explicitněji vyjádřit a já bych chtěl v tomto směru pracovat, protože ta definice vlastně prokáže, do jaké míry nás toto téma zajímá. To za prvé. A moje druhá poznámka, ta se vztahuje k pozměňovacímu návrhu 5, A zde navrhovatelka hovoří o tom, že je třeba informovat o cenách. A já si myslím, že to je zase krok správným směrem. Ale zase eh, jsem toho názoru, že nejde dost daleko. A Teď bych chtěl ještě předložit eh, určité specifické připomínky, které by se snad mohly eh, vyjádřit určitými pozměňovacími návrhy, kdybychom nebyli schopni dosáhnout na stávajícím textu kompromisu. Podívejme se na článek 10, bod 1 kde je definována eh, takzvaná emergency situation, eh, naléhavá situace. V návrhu komise je řečeno, že tato situace, naléhavá situace, eh, musí být vyhlášena víc než jedním členským státem a podle diskuzí, které jsem vedl, se zdá být přirozené, aby takovouto mimořádnou situaci vyhlásil i jeden jediný členský stát, alespoň jeden jediný členský stát Evropské unie. Je to možné, e, dovedeme si to představit, že by jeden členský stát prostě pocitoval e, velmi problematickou situaci, e, kterou by chtěl vyhlásit jako mimořádnou situaci. A pak je tady další bod, článek 7 E, bod 5, kde se znovu diskutuje o cenách. A tady si myslím, že to vnímáme opravdu dost odlišně, protože já jsem také zastáncem trhu. To ano, myslím si, že bychom měli nechat trh, aby fungoval jak umí, pokud to je jen možné. Ale zde v tomto bodu bych si dovolil navrhnout stáva, e, toto následující znění. Po e, tom znění, které tam je již k dispozici, bych chtěl připojit následující. of solidarity between member states and relevant public service obligations. In the event of crisis, the member states shall take all... Takže všechna opatření, která by zabránila e, příliš vysokým cenám pro domácnosti a další chráněné E, odběrateli. Já myslím, že to je úplně jasné a že není e, třeba k tomu poskytovat další komentáře. Chciałbym zamieścić do artykułu 5. E, Stejným směrem bych chtěl ještě navrhnout pozměňovací návrh ke článku 5 bod D a to v následujícím znění. Takže článek 5, 1D, informace relevantních zúčastněných stran a tady bych chtěl odkázat na příslušnou směrnici kde se hovoří o opatřeních, která musí přijmout členské státy, aby chránili eh, ty chráněné odběratele před příliš vysokými cenami. Takže podle mého názoru toto jsou věci, které jsou pro moji politickou frakci velmi závažné a také jsou tam reflektovány zájmy jednotlivých odběratelů. Takže lidé, kteří eh, jsou v, prostě vystaveni informacím o zvyšování cen zemního plynu, tak by měli být uklidněni. A pak ještě jsou tady další eh, pozměňovací návrhy eh, je to Eh, slovo solidarita, takové kouzelné slovo, které některé členské státy eh, těžko, eh, těžko jsou schopny strávit, na vyslovit. Myslím si, že solidarita je prostě zapotřebí, abychom vyšet, vy, vyřešili velké problémy před našimi občany, který, kteří by měli být chráněni tímto nařízením. Já musím říct, že mám velkou úctu k prozbě naší paní kolegyně navrhovatelky, abychom se 11. znovu sešli a o tomto tématu znovu hovořili. Je to vlastně za pouhých sedm dnů a já e, jsem připraven dále diskutovat, ale e, v mezičase jsem chtěl předložit své stanovisko, které je stanoviskem celé naší politické frakce. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Siviči. Vy musíte prosím také zabezpečit, aby vaše pozňovací návrhy byly předloženy formálně tak, aby je také paní Kalněte dostala. Pan Trantifilidis. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Já vám děkuji za spolupráci, tak já jsem se sešel se spravodajkou a my jsme také prezentovali stanovisko naší frakce a my jsme řekli, že členské státy by měli mít výlučnou možnost využívat svých surovin. Samozřejmě musí přitom také zohlednit ostatní členské státy. My jsme také hovořili o mimořádných či krizových situacích, kdy se musí rychle reagovat to nesmí negativně ovlivňovat vnitřní trh. My se musíme zaměřit především na dostatečné zásobování spotřebitelů, což podle nás zde chybí. A tady se hovoří o plynulém zásobování vnitřního trhu, ale podle mě se zde nepostupuje správně. Krize mohou vzniknout. Kdykoliv zpravodajka zde hovoří o ochraně spotřebitelů na straně jedné, ale o kontrole cen se nehovoří vůbec. A také se zde nezmiňuje liberalizace trhu s plynem. Ve dvojce a čtyřce tady se hovoří o plynu, o zemním plynu. Plynárenské podniky, eh, které budou vlastně vystaveny eh, diktátu kontrolních orgánů, to není, co je zrovna v zájmu eh, spotřebitelů. My jsme eh, předložili pozměňovací návrhy, pane předsedo, za naší frakci, které jdou tím směrem. Děkuji. A teď další členové. Teď je tady na řadě pan Schmidt, pak paní Gepard, eh, pan Šuškovský a pak paní Rojtová. Takže nejdříve pan eh, Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem stidový zpravodaj, ale to je pan Mendes, ale on se poněkud opostil. Já jsem já jsem pouze chtěl vysvětlit, proč tedy vstupuji do debaty, ale já samozřejmě jsem velice rád, že jste tady a hovoříte za stínového zpravodaje. Já, já jsem rád, že mě vítáte, i když nevíte, co už budu říkat. Pokaždé, když čtu dokumenty o zemním plynu a surovinách, tak si vždy uvědomím také, že musíme zvážit další opatření, což jsou alternativní energetické zdroje. A také bychom měli zmínit jednotlivé eh, ropovody či plynovody na jihu a na severu. Potom také především máme Nord Stream na severu Baltické moři. A z mého hlediska je to problematická záležitost, především eh, je tady problematická situace tedy se zemním plynem, jsou to CO2 emise a také je tady Rusko. Proto bychom měli popřemýšlet o tom, zdali bychom nevytvořili text, který by také podporoval alternativní zdroje energii, eh, energetické zdroje. Takže pouze zemní plyn nám stačit nebude. Vždy tam bude politický tlak. I když tam máme pozňovací návrhy, které hovoří o solidaritě a tak dále. Já nemohu říci, že s tím nesouhlasím, ale myslím si, že bychom měli rozšířit tuto perspektivu, protože bychom se měli zaměřit především na pohled na perspektivu ze strany spotřebitele. Neboť to je jako to bylo kdysi v Kartágu, ale já si toto porovnávám především s plynovodem v Baltickém moři a já si myslím, že plynovod by měl být především evropskou záležitostí a ne rusko-německou záležitostí. Já vám děkuji za váš příspěvek a také za vaše příslušné citáty. Já také se chci zeptat, je tady pan Bílen, další stínový zpravodaj? Chcete hovořit? Ne. Paní Gebhardt je další. Pan Menders je také mezi námi. Takže paní Gebhardt byla první. Takže pan Mender si mezi, tím, mezi námi zvykne a nyní bude hovořit paní Gebhardt. Takže mně se váš pane, britský humor, pane předsedo, také líbí. Opravdu e, je to potom s vámi zde zábavné. Já bych také chtěla poděkovat paní Kalněte za vykonanou práci a také bych chtěla poděkovat našemu stínovému zpravodaji Marku Sivěčovi, kterého tímto podporuji. Myslím si, že je také mimořádně důležité, abychom v tomto výboru, který nezodpovídá pouze na vnitřní trh, nesmíme zapomenout také na ochranu spotřebitelů, protože ochrana spotřebitelů také znamená, přemýšlet v oblasti energetického zásobování o tom, že toto je zásadní pro lidi, kteří se někdy nalézají v kritické situaci. A proto opravdu se musíme zaměřit na ochranu spotřebitelů. Proto také pozňovací návrhy, které jmenoval pan Sivěč, jsou pro nás mimořádně důležité a nemusíte mít strach, pane předsedo, my je předložíme včas, aby paní Kalněte s nimi mohla pracovat. My velice zdůrazňujeme, aby v oblasti zásobování plynem, také v os ostatních zásobovaných jinými surovinami, také jsme se zaměřili především na sociální oblast. To znamená na to, že je ve veřejném a státním zájmu zabezpečit zásobování pro všechny lidi i v případě, že vzniknou nějaké problémy. Proto podporuji to, co řekl pan Sivěč a sice mimořádně. A sice to, že při definici chráněného spotřebitele se nemůžeme zde řídit vaším návrhem, který více-méně obecně má na mysli všechny spotřebitele, ale měli bychom se především zaměřit na to, aby byli chráněni lidi, kteří jsou v, ve špatné situaci, v prekérní situaci. Buď to jsou to postižení, nebo na tom nejsou finančně e, dobře, anebo žijí v oblastech, kde je to se zásobováním těžké. A to je pro nás mimořádně důležitá otázka se na tyto skupiny občanů zaměřit. Také se divím, má, jsem překvapena vaším návrhem číslo jedna, kde se říká v problémech, při případě problému pro soukromé domácnosti i pro ostatní chráněné spotřebitele je vy, eh, tady tedy se hovořilo o jednotlivých skupinách chráněných spotřebitelů, ale vy potom hovoříte o, jenom jako o ochraně spotřebitelů a proto se zde spochybní priority ta, kterou mají například nemocnice. A proto s tímto návrhem mám potíže a vy byste to musel opravdu velice dobře zdůvodnit, abychom toto mohli akceptovat. Bohužel v současné době váš návrh nyní akceptovat nemůžeme. Děkuji, paní Gebhardt. A nyní pan Časkovský, pan Mendres jako stínový zpravodaj za ALDE a potom paní Rojtová. Ještě někdo další se hlásí? pan Šeškovský. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že Lisabonská smlouva bude ratifikována či vstoupí v platnost v následujících dnech. A když o tom hovoříme v Polsku, tak také zdůrazňujeme fakt, že solidarita v oblasti energetiky je také součástí smlouvy tak já souhlasím s panem Šivěcem, že slova že by se toto také mělo objevit ve stanovisku. Protože my skutečně chceme, aby se zde opakovala slova eh, ze Lisabonské smlouvy a že také toto stanovisko by mělo být v duchu Lisabonské smlouvy. Takže jsem proto, aby slovo solidarita se do stanoviska doplnilo. Já také chci podpořit ty, kteří řekli, že potřebujeme stanovisko zahraničního výboru protože tento legislativní akt má dopad na zahraniční politiky. E, pan Schmidt hovořil také o plynovodech a to, o tom bychom se také ve stanovisku mohli zmínit. Vlastně my jsme výbor pro vnitřní trh a neměli bychom hovořit o zahraničních plynovodech a právě proto by se tohoto měl ujmout zahraniční výbor a vyhodnotit tento dokument. A pod číslo 3 paní Kalněte vykonala samozřejmě skvělou práci, ale přesto nechápu pozměňovací návrh číslo jedna. A zde souhlasím s panem Šivěcem a s paní Gebhardt. Já chci slyšet proč byl takovýto návrh předložen. Možná, že zde existují nějaké důvody, které já neznám. A za čtvrté, také si pohovořit o výměně informací. Pokud se týče, aby aby komise předložila všechny e, smlouvy e, s třetími zeměmi a také požadavek členských států, aby komise předložila ještě další dokumenty. A já si říkám, zdali bychom neměli zde posílit jazyk tohoto článku. Když hovoříme o dopadu zásobování, pak kdo posoudí, jaká dohoda má své dopady. Takže může dojít také k tomu, že například e, členské státy mohou potom obvinit komisi, že příslušné smlouvy nemají určitý dopad. Já bych chtěl, aby tento jazyk byl závaznější, který použijeme, ale skutečně jsem proto, abychom se vyjádřili explicitněji a v tomto duchu zřejmě předložím posňovací návrh. Takže ve třech bodech podporuji kolegy a pokud se týče mého čtvrtého bodu, tak si myslím, že bychom se měli vyjadřovat poněkud závazněji. Děkuji vám za tyto konstruktivní body, pan Menders. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní kolegyni Kalniete za odvedenou práci. Už jsme se párkrát kolem tohoto tématu sešli. Mluvíme tady o nařízení a já si kladu otázku, eh, zdali tato, toto nařízení eh, vstoupí v platnost dřív než ta směrnice o plynu, kterou jsme přijali loni a kde ještě některé členské státy otálejí. Možná, že bychom tu směrnici mohli do tohoto nařízení zapracovat a pak bychom to vlastně mohli eh, prosazovat o pár týdnů později, eh, po té, co to vyjde, po té, co toto nařízení bude zveřejněno. Takže teď k textu. Trošičku s kolegou Ole nesouhlasím ohledně Nord Streamu, protože si myslím, že to je velmi důležitý eh, plynovod, eh, to ano, ale souhlasím eh, v tom, že tedy by to měla být iniciativa Evropské unie a ne německo-ruský projekt. Možná, že bychom tam něco takového měli doplnit. A e, chci také předložit některé pozměňovací návrhy e, k otázce e, provozovatelů evropské rozvodné sítě. My jsme k tomu přijali určité stanovisko v loňském roce v tomto výboru a tam jsme naznačili, že plynárenské rozvodné sítě všude v Evropě vlastně jsou propojené, že tady je tato evropská síť, takže by tady mělo být dostatečné množství plynu. My si vždycky myslíme, že stát by měl být zapojen do toho, aby zajistil dodávky, že by měl být v tom tím hlavním hráčem, ale pokud tady tedy není zaručená přeprava tohoto plynu, tak to prostě pro ten členský stát není možné uskutečnit, eh, splnit tento požadavek. A v tomto směru by Evropská unie měla využít organizovaného, integrovaného mm, plynového rozvodu všude po Evropě, tak aby to bylo propojené a abychom opravdu mohli zajistit eh, to, že všichni odběratelé budou mít možnost eh, odebírat zemní plyn a že tady to zabezpečení dodávek nebude jen planým slovem. Mám tedy nějaké pozměňovací návrhy, je to v podstatě již kopie toho, co jsme přijali v té směrnici o plynu v loňském ruce, ale jak asi víte, já mám slabost pro nařízení a toto je zase text nařízení, eh, takže to si myslím, že se nám podaří prosadit rychleji než u eh, směrnice to, eh, a možná, že i právní služba nám v tomto směru může být nápomocná. O co mi jde? skutečnost, že směrnice o plynu ještě není implementována a my tady hovoříme o nařízení, vnímám jako určitý rozpor. Já to nařízení samozřejmě podporuji, ale ten rozpor mně připadá, že má určitý právní eh, v sobě element a v tom bych asi potřeboval nějaké osvětlení. Každopádně doufám, že dospějeme k pěknému a vyváženému návrhu a eh, to už je na cestě a doufám, že to přijetí bude rychlé paní Rojtová a potom pan kolega, který se ještě tedy jednou vyjádří. Paní Rojtová. Eh, já si myslím také, že zkušenost té plynové krize eh, z minulého roku je dostatečným eh, imperativem pro to, aby toto nařízení s jasnou působností prostě bylo co nejdříve venku Ehm, souhlasím tady s kolegou Mandesem o tom, že my vlastně neznáme ani problémy s implementací směrnice a eh, že tedy určitá analýza eh, a korekce by asi byla na místě. Já jsem se tady chtěla zeptat eh, a velmi tedy tady blahopřeju zpravodajce a ostatním i stínovým zpravodajům za tu spolupráci. A chtěla jsem se zeptat na jednu věc, která se týká formulací v těch pozměňovacích návrzích a jde mi o to, že my můžeme samozřejmě tím nařízením nebo musíme se obracet na členské státy, na radu, na komisi, ale nevím, jestli když vlastně přímo ukládáme některé úkoly plynárenským podnikům, jestli to můžeme udělat. Mě by to zajímalo z toho legislativního pohledu, jestli by spíše nebyla lepší formulace například, že členské státy vytvoří podmínky pro to, aby mohly plynárenské podniky eh, přispět dosažení a tak dále. Já nevím, jestli můžeme takovou tuto vazbu do toho nařízení přímo dávat. My používáme tyto formulace v legislativních zprávách, asi je to možné i ve směrnicích, které se teprve potom převádí do zákonu, kde záleží na systému, jak funguje, v kterém členském státě může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 A to je tedy výsledkem té lednové krize. Chceme eh, chceme vycházet z vnitřního trhu. Vnitřní trh je ten jediný způsob, eh, jediné fórum, kde vlastně ty eh, toky plynu mohou vést eh, z východu na západ, z severu na jih a tak dále. A poté, co se plyn dostane na území Evropské unie, tak je to evropský plyn a takovýto plyn by měl, být, by měl mít možnost tedy se dostat na veškeré území Unie. To je zásada solidarity a ta překážka, která se nám v tom staví do cesty, je nedostatečná infrastruktura a e, například nešlo eh, snadno v lednu během té krize dopravovat plyn ze západu na východ a musíme takovéto problémy řešit a právě proto eh, norma o infrastruktuře v návrhu nařízení se tímto zabývá. Takže je to do jisté míry stimul pro vybudování nutné infrastruktury, aby vnitřní trh ještě lépe fungoval a musíme prostě zajistit lepší zabezpečení dodávek plynu na našem vnitřním trhu, který je důležitý. A e, není možné, aby vnitřní trh e, byl e, vlastně ohrožován jednostrannými opatřeními přijímanými členskými státy chceme omezit cenu, trh pracuje a cenové signály jsou důležité, takže je důležité, aby ceny nebyly příliš vysoké, ale nepochybně za bezpečné dodávky a zabezpečení dodávek je třeba zaplatit a při nedostatku zemního plynu samozřejmě cena plynu půjde nahoru, ale pravděpodobně to bude na omezenou dobu, takže v takovém ročním výhledu e, zůstane cena zemního plynu nepochybně e, rozumná, ale v lednu byl dvoutýdenní výpadek, nedostatek plynu a tam prostě e, se pak musí platit více, uprostřed zimy platit víc za dva týdny dodávek, to asi třeba očekávat. A pak samozřejmě je tady otázka Eh, daňových poplatníků, cena za eh, dodávání těm chráněným odběratelům. Zde je velice důležitá definice chráněných odběratelů. Musíme být opatrní a nerozšiřovat tuto definici chráněných odběratelů na všechny odběratele. Musíme to omezit na ty, kteří prostě nemají jinou možnost. V případě přerušení dodávek nemají možnost přejít na jiný zdroj. A to jsou pak ti chránění odběratelé. A čím více budeme tento pojem chráněných odběratelů rozšiřovat, aby začlenoval, dejme tomu, malé a střední podniky či další entity, tak cenu samozřejmě zvýšíme abychom ochránili větší množství těchto chráněných odběratelů. Takže tady je to jasně propojené. Rozšíření té základny chráněných odběratelů jde ruku v ruce se zvyšováním ceny. To jsou tedy hlavní poznámky, které jsem tady chtěl učinit za Evropskou komisi a my e, tedy očekáváme, že vaše pozměňovací návrhy budou hrát zásadní roli e, v této rozpravě. E, výbor ITRE je hlavním výborem pro tuto věc, ale pozměňovací návrhy jsou vždy velmi užitečným příspěvkem do této rozpravy. Děkuji vám, pane Vinoár. Nyní dám slovo ještě paní Kalněte na závěrečné rezimé. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem kolegům za tuto bohatou a podnětnou debatu. Já chci velice konstruktivně spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a tak předložit dokument, o kterém budeme moci hlasovat počátkem prosince a tak, abych tento dokument také mohl být schválen. Ti, kteří zde ty, kteří jste nebyli během své prezentace, tě bych chtěla ještě připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 11. listopad 12 hodin a vyzývám všechny stínové zpravodaje, abychom se 11. listopadu v 9 hodin dopoledne sešli, pak si můžeme porovnat naše názory a můžeme také usnadnit schválení a můžeme také předložit kompromisní návrhy. Jaká je cesta před? Jak již jsem úvodem řekla, pokud se týče práv spotřebitelů, tak tady vidíme, že pokud se týče těchto práv, tak na tomto návrhu musíme dále pracovat a budu ráda, když na tomto se mnou budou spolupracovat stínoví zpravodajové. Pak také definice chráněných zákazníků. To je záležitost, o které se velice eh, o které se velice diskutuje, jsou tady ti, kteří chtějí rozšířit rozsah této definice. Jestliže rozšíříme rozsah definice, tak pak nebudeme třeba moci zabezpečit dodávky plynu pro ty, kteří je nejvíce potřebují. A to, co je také za druhé velice důležité, je to, že tato definice musí být eh, aplikována ve všech státech stejně. Jinak by došlo k problémům. A pak také musíme si vyměňovat informace. Eh, členské státy bohužel mají různý přístup eh, k informacím o mezinárodních dohodách a tím se také budeme muset zabývat. A tak, jak řekl i můj stínový zpravodaj, byly předloženy návrhy týkající se konsistentnosti tohoto nařízení třetím energetickým balíčkem a já zastupuji zemi, jsem zástupce země, která, tedy je to Lotešsko, a tato země nemá přístup k plynovým dodávkám z Nord Streamu a proto děkuji především paní Rojtové a paní, panu Šmitovi za jejich příspěvky já si dobře uvědomuji, že my jsme výbor pro ochranu spotřebitelů a vnitřní trh a nařízení pol, není politickým prohlášením. Proto se musíme zaměřit na pozňovací návrhy, které se zabývají e, záležitostmi, kte, pro které jsme pravomocné. Já vám děkuji velice za vaši morální podporu a také vám děkuji za to, že hovoříte o tom, že Nord Stream má být evropským projektem a ne pouze projektem mezi Ruskem a Německem. Děkuji vám, paní Kalněte, za vaši práci a těšíme se na vaši závěrečnou uh, prezentaci. A nyní, než se dostaneme ke právě paní Thun, tak bych vám chtěl dát určitá eh, informace ze schůze koordinátorů. Já doufám, kolegové, že jste si všimli, že my vám po schůzi koordinátorů vždy zasíláme písemně naše rozhodnutí, tak abyste viděli, na čem pracujeme a tak budete také seznámeni s budoucími daty. Já bych chtěl poděkovat koordinátorům za to, že nám dali velice perspektivní program. Také je tam celá řada různých studií a různých slyšení, které hodláme uspořádat. A na včer včerejší schůzi jsme udělili, jsme jmenovali zpravodaje a také navrhovatele stanovisek. Nejdříve se to týká schválení rozpočtu, to bude dělat EPP, potom je to také prosazování duševních práv, potom budeme mít také zprávu o politice v oblasti konkurenceschopnosti, to bude dělat ECR. Potom tady bude také stanovisko o, o petici, což se týkalo farmak ve Španělsku a to bude dělat skupina SD. Já bych vás také chtěl upozornit na navrhované služební cesty delegace do Španělska, Indie a do a pravděpodobně do Švýcarska či i na Island. Ta, bude to pravděpodobně mezi únorem a květnem a data ještě dostanete. Také dostanete program o e, tom, kdy budou různá slyšení komisařů. Také jsme předložili návrhy na slyšení a na workshopy a e, další schůze v příštím roce. 17. prosince to je poslední čtvrtek ve Štrasburku před Vánocemi švédské předsednictví nám chce dát zprávu o činnosti na Radě pro konkurenceschopnost dva ministři švédské vlády eh, by se rádi zúčastnili videokonference, která bude 17. prosince mezi 10. a 12. hodinou. Bohužel tito dva ministři nemohou přijít osobně. Potom také máme žádost Národního schromáždění v Paříži, kteří nás, ta, toto schromáždění nás požádalo o videokonferenci o právech spotřebitelů a my uvidíme, kdy to budeme moci uspořádat. Tato místnost by pro takovouto videokonferenci byla také velice vhodná. Je tady celá řada kamer a tak dále, takže já doufám, že se budeme schopni propojit s Národním schromážděním a budeme mít takovýto, e, takovouto interaktivní schůzi to jsou rozhodnutí schůze koordinátorů A ještě jedna specifická věc. Koordinátoři nyní diskutují o rozhodnutích v rámci e, komitologie, což jsou aspekty, kde, eh, o kterých také jedná komise a my jsme včera hovořili o eh, skupina EFD chtěla diskutovat především o veřejných zakázkách. V oblasti veřejných zakázek jsou stanoveny také Prahy pro uskutečňování směrnice, které se také týkají globálních limitů. A limity bývají vždy adaptovány pravidelně, což je nutné v souvislosti s ekonomickou činností a toto také souvisí z právy, které vyplývají z mezinárodních eh, smluv a toto přizpůsobení již bylo uděláno 12krát a komise nyní navrhuje novou adaptaci těchto limitů a my si myslíme společně s koordinátory, že toto je dobré a je to třeba udělat, takže chce se k tomu někdo, prosím, ještě vyjádřit k této záležitosti adaptace Prahu? Grazie. Io mi limito a ricordare. Děkuji. Já se omezím jenom na několik poznámek. Chtěl bych připravit eh, pomenout eh, jednu věc, kterou jsme formovali včera. Je to otázka výpočtu a odhadu ohledně eh, zvyšování hodnot. Hovořilo se včera o průměru 7%, ale my jsme to až tak úplně nepochopili jak se k tomuto výpočtu došlo. Bylo nám řečeno, eh, že nám to bude poskytnuto hodnota po hodnotě, deviza po devize, takže já eh, jenom čekám ještě na ty další informace. Já myslím, že o tom nemusíme hlasovat. Já si myslím, že doporučení ze strany koordinátorů je, že bychom se neměli stavět proti tomuto opatření. A Takto se tedy koordinátoři včera shodli. A pan Messerschmidt se k tomu také připojil ale ještě jsme se zeptali komise, z jakého e, výchozího bodu se při tom výpočtu e, vycházelo a to dostaneme a bude to tedy e, pro všechny měny, ne pouze pro euro, ale všechny další. A vlastně to celé začalo s tím, že ve případě eh, Spojeného království byly vlastně ty Prahy zvýšeny právě eh, v důsledku těch eh, úprav mezi jednotlivými měnami. Takže to je vše k této věci, výborně. A ještě jedno oznámení, prosím, jedno sdělení. Myslím, že byste to měli vědět. Včera večer jsem se zúčastnil dohadovacího řízení které se věnovalo posledním eh, prvkům eh, balíčku o telekomunikacích. A je tady celá eh, řada kolegů, kteří v tomto směru se mnou spolupracovali o všeobecných obecných službách a právech a směrnici k těmto věcem, takže mám říct, právo říct, že tato teď formálně radou schválena a vstoupí v platnost, eh, tak eh, se domnívám, že se jedná o výrazný eh, výsledek pro spotřebitele. A dále všechny politické strany se jednomyslně shodly během dohadovacího řízení včera večer, že nový pozměňovací návrh zabezpečující práva občanů v obtížných situacích, kde můžou být eh, různé obstrukce, například eh, při eh, neužívání autorských práv a tak dále, také přijat. A je tady prostě záruka, k předchozímu spravedlivému a nestranému řízení za účasti tedy zúčastněných stran, takže my jsme v tomto směru e, učinili velké kroky kupředu v těch těžkých vyjednáváních s radou a zabezpečili jsme práva e, spotřebitelů, práva občanů. E, byl jsem tam tedy ne jako člen tohoto výboru, ale jako člen své frakce. E, odcházel jsem z budovy kolem jedné ráno, takže mi prosím promiňte, jestli chvílemi nejsem zcela, zcela bdělý a ostražitý. Každopádně děkuji, děkuji. A teď máme před sebou zprávu paní kolegyně Thun und Hohenstein. Jsem velice rád, paní kolegyně, že vám mohu dát slovo abyste se vyjádřila k této první eh, vaší zprávě. Pak jsou tady stínoví eh, zpravodaji, paní Gebhardt a další. Je tomu tak? Takže nejprve dáme slovo paní zpravodajce. Paní Fontun und Hohenstein, máte slovo. Tak to je ještě můj první raport. Děkuji. Máte skutečně pravdu. Je to moje první zpráva, protože já nejsem ve výboru dlouho. Tento dokument, který nám předložila Evropská komise, se týká výsledných údajů v oblasti vnitřního trhu. Intern Market Scoreboard. Je to velmi zajímavé. Takovéto hodnocení se pro, provádí každé dva roky a moje Zpráva se týká fáze, která skončila v roce 2009, eh, konkrétně v červenci. Jde o míru implementace eh, legislativy EU. Jde o to, abychom ukázali, jak dobře funguje vnitřní trh. Existuje jednoprocentní deficit při implementaci legislativy v jednotlivých členských státech. Podle eh, výsledných údajů to je tedy takto zřejmé, že je to jednoprocentní deficit. Nicméně jsou tu rozdíly. 6 eh, směrnic ještě nefunguje. Tyto směrnice nefungují vůbec v Evropské unii a já si myslím, že to musíme rychle změnit. Cílem tohoto hodnocení není pouze to, abychom měli jasně formulovanou transparentní informaci o fungování vnitřního trhu a abychom také věděli, jak jsou směrnice implementovány v členských státech. Má to ještě další důvod. Jde o to, abychom poukázali na to, že tu jsou ještě eh, nesplněné úkoly, že jsou to věci, které musíme rezerv, eh, vyřešit a že máme rezervy. Ty státy, které zatím ne, neimplementovaly směrnice, mají ještě Eh, velké rezervy, mají mnoho co dohánět a v našem hodnocení jsou v žebříčku úplně dole. Podle mě je toto hodnocení dobrým nástrojem, jak vytvářet tlak na členské státy a na jejich vlády. Tento tlak je dobrý. Je to dobré proto, abychom eh, zvýšili citlivost členských států a občanů těchto členských států. Měli bychom zvýšit povědomí v tom smyslu, že vnitřní trh je možno ještě zlepšit. Do budoucna bych eh, ráda změnila některé věci v tomto hodnocení, to jsem také zahrnula do své zprávy. Za prvé bych se ráda postarala o tom, aby komise poskytovala více informací o implementaci směrnic aby tedy více informací dostávala a také je potom poskytovala dál. Během jednání s komisí jsem pochopila, a komise se vyjadřovala velmi jasně v tomto smyslu, že pokud tedy by v tomto transparentním dokumentu bylo více informací, tak už by bylo obtížné s tímto dokumentem zacházet, ale já si přesto myslím, že je velmi důležité, abychom měli velmi eh, jasnou přehlednou webovou stránku, kde by byly obsaženy jednotlivé prvky, jednotlivé informace týkající se tohoto tématu, tak aby se každý mohl na této webové stránce informovat. Takže Eh, webová stránka by obsahovala také termíny, ke kterým měly být jednotlivé termín, eh, směrnice implementovány. Především tedy v případech, že to nebylo splněno. Patří to k eh, projektům, které komise navrhla proto, aby poskytla jakousi pomoc. Ta webová stránka by byla opravdu dobrá, protože by tam byly schrnuty všechny informace, které jsou relevantní pro orgány, pro občany. Týkalo by se to implementace směrnic a prohlubování vnitřního trhu. Ty ukazatelé jsou nejrůznější. Jednou ročně je zveřejňován výsledný údaj o vnitřním trhu a jednou ročně také výsledný údaj o ochraně e, spotřebitelů. Já si myslím, že tato hodnocení by se měla časově koordinovat. Pokud bychom je časově sladili, tak bychom e, je mohli také e, společně prezentovat. Já si myslím, že do toho bychom měli zahrnout například i Solvit. Pokud bychom to časově sladili, mohli bychom o tom diskutovat paralelně. Mohlo by se tak stát jednou za rok a komise by se jednou za rok mohla e, účastnit zasedání našeho výboru. Mohli bychom tedy svolit, svolat zvláštní schůzi, takové fórum pro vnitřní trh. Bylo by to jakési pracovní zasedání, kde by mohly být naznačeny problémy, mohli bychom si vyměňovat e, osvědčené postupy a mohli bychom také naznačovat cesty do budoucna pro členské státy, tak aby členské státy mohly lépe implementovat směrnice. Do toho by nebyl zapojen pouze parlament eh, a komise, ale také výbor regionu a hospodářský a sociální výbor, to znamená všechny zúčastněné strany. Díky tomu by se podařilo zvýšit zájem o tyto otázky mezi evropskou veřejností, protože bychom mohli eh, představovat různá srovnání, mohli bychom navazovat kontakty a mohli bychom si také vyměňovat osvědčené postupy a tím by, bychom se mohli inspirovat. Vnitřní trh je jedním z největších výdobytků Evropské unie troufám si říct, že je možná největším výdobytkem a proto musíme dbát na to, aby tato směrnice byla implementována, nebo aby všechny směrnice, které vydáváme, byly eh, implementovány. A eh, to je samozřejmě především úkolem členských států. My, jednotlivci, co by Poslanci Evropského parlamentu bychom se měli aktivně angažovat, protože právě my můžeme dát jasně najevo, že se staráme o práva občanů, eh, o zájmy našich občanů a spotřebitelů. Jak již bylo řečeno, jsem v tomto parlamentu nová a musím upřímně říct, že na, tomto, na této zprávě e, jsem pracovala ráda, ta práce byla velmi zajímavá, velmi konstruktivní. Konstruktivní byla také spolupráce se stínovým zpravodaj a s Evropskou komisí. Především děkuji za spolupráci sekretariátu našeho výboru, děkuji politickým poradcům a všem ostatním, kteří mi pomohli Samozřejmě nemohu jmenovat všechny konkrétní osoby, které mi pomohly, ale ráda bych se přimluvila za to, abychom mohli i nadále pracovat na tom, aby ty e, údaje v rámci vnitřního trhu byly využívány stále více a abychom tedy mohli svolat to fórum v rámci vnitřního trhu. Děkuji vám, paní Thun, za to, že jste přeložila také další a zajímavé body, kterými se můžeme řídit. Pan profesor Monty byl jmenován pre, předsedou komise, aby k tomu, aby se touto problematikou zabýval. Já již jsem napsal panu profesorovi Montimu. Vy také si zajisté na ní vzpomínáte. On byl velice aktivním komisařem a on také se těší na to, že se sejde s naším výborem a budeme společně o tomto diskutovat. A také tato zpráva bude časově sladěna s jeho studií. Na seznamu řečníků mám nyní paní Gebhardt za SD a potom paní Rühle a potom pan Schwab a další řečníci kteří by se chtěli přihlásit. Nyní paní Gebhardt, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste se zmínil o panu Montim, který převzal tento důležitý úkol a také je dobré, že chceme zde zpracovat zprávu z vlastní iniciativy. To znamená, že nebudeme mít pouze jenom jednu zprávu z ale budeme mít ještě druhou zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu. Nejsem stínovou zpravodajkou, ale bohužel kolega dnes tady nemůže být, protože stávku je Talis a podobné problémy budou mít i ostatní kolegové. Ale pan kolega mi dal tento e, projev ve francouzštině, já to jednoduše přečtu a pak se k tomu ještě vyjádřím e, ještě osobně. Nyní ve francouzštině, přecházím do francouzštiny. Já vás, kolegové, žádám žádám, abyste mě omluvili z důvodu stávky a proto nyní říkám toto slovy paní Gebhardiach. Děkuji paní Tún za zapojení také stínových zpravodajů. Jak již bylo řečeno, již po třetí se projednávají deficity provádí dění a také tyto, tato situace je po, o jedno procento nižší, než jak bylo schváleno. Ale přesto některé státy mají příliš vysoký stav neprováděných směrnic. Některé směrnice nejsou prováděny, některé státy neprovedly například určité směrnice, které již měly být provedeny před dvěma lety. Jestliže ne jestliže k tomu také připočteme špatně implementované směrnice, tak potom jsme na průměru 1,2 Francie je tady příkladem. Deficit 0,8, to je 13 neprovedených směrnic. A Francie je na 16 místě z 27, ale Francie je velice špatná v nesprávném eh, provádění. To znamená, že neprovádí směrnice špatně, je třetí od konce. A zde se státy musí velice snažit o správné provádění směrnic, protože když se směrnice neprovádějí správně, tak to má také své dopady a má to dopady na eh, nesprávné fungování vnitřního trhu. To znamená neimplementování implementace či špatná implementace evropských textů, dokumentů má své negativní dopady, což vede také ke chybějící transparentnosti. Proto nemůžeme pouze ukazovat na jednotlivé členské státy. Tento scoreboard nám ukazuje celou řadu informací, ale nehovoří o příčinách nesprávné implementace. Proto podle názoru pana Van Goga bychom zde měli především také uvádět číselné údaje, tak aby bylo vše konkrétně pojmenováno tento skobot nemá vytvářet pouze tlak na členské státy, ale má to být nástroj, který má identifikovat úskalí, které při implementaci jednotlivé členské státy měly. Pak bychom také mohli se zabývat tím, proč určité směrnice nebyly řádně implementovány. Komise by měla členské státy více podporovat při implementaci a měla by se snažit předem se vyhnout určitým problémům, či posléze tyto problémy řešit. To znamená, že by měla vzdělávat jmenovat lidi, kteří provádí směrnice a toto je věc, která by měla být zmíněna ve zprávě. Pan Van Gogh si také přeje, aby scoreboard byl ve větším souladu se scoreboardem eh, spotřebitelského trhu. V Zpravodajka hovoří o tomto tématu v odstavci číslo 6 a není dále německy. Tady pan Van Gogh vlastně hovoří v duchu paní Thun. Já si myslím, že je také mimořádně důležité, abychom více propojili jednotlivé nástroje tak jako je to například Solvit. A tyto nástroje by měly být využívány při dalším rozvoji scoreboardu. Myslím si, že toto je velice dobrý přístup, protože scoreboard máme na řešení různých problémů a určité problémy se již začínají řešit. My jsme chtěli především dosáhnout zlepšení provádění směrnic a toho také jsme dosáhli, ale můžeme udělat další krok a scoreboardy můžeme dále ještě vylepšit společně s Evropskou komisí. Děkuji. Well, thank you very much. Uh... Děkuji, děkuji Evelyn. Poděkujte prosím panu Van Gogovi za jeho velice dobrou analýzu a sejdeme se s ním, až budou zase jezdit vlaky. A toto vše také, na čem pracujeme, sdělím mu panu Monto, Montimu. My se zabýváme kvalitativními aspekty transponování směrnic, což eh, někdy také ukazuje, že někdy mají všechny členské státy problémy s jednou směrnicí, což může souviset s tím, že text příslušné směrnice třeba není úplně v pořádku. Pan Lokegard, já bych chtěl poděkovat paní Thun za velice dobrou zprávu. Velice dobře se mi s vámi spolupracovalo. Zprávu plně podporujeme. Mám několik pozňovacích návrhů, které bych chtěl předložit a já bych chtěl pokračovat v dánštině takže prosím, nasaďte si sluchátka. Rapporten her er jo særdeles relevant, fordi EU lige nu her midt i en krisetid har brug for et øh, velfungerende indre marked. V době krize musí společný trh dobře pracovat. Také byly schváleny různé dobré zákony pro vnitřní trh a nejde jenom o schválení zákonu a předpisu, ale jde o to, aby také tyto předpisy se řádně prováděly. To znamená, že my jsme se o hodně zlepšili. Jak, jak bylo právě řečeno, je devět zemí, které přesahují jednoprocentní limit a můžeme se dále ještě zlepšit. Já bych chtěl zmínit tři pozňovací návrhy. Za prvé musíme se více na tuto problematiku zavěřit a musí to být očividnější. Jestliže se mají ty to, jestliže se má náš průměr zlepšit, tak možná se především musí zlepšit ti nejhorší žáci a musíme také příslušné země pojmenovat. To znamená, že za prvé musíme mít přístupnější eh, formu scoreboardu, a neměla by to být pouze suchá statistika. Potom za druhé potřebujeme jakousi výroční konferenci, kde by se prezentovaly výsledky a nebo by se také tyto výsledky mohly prezentovat a předkládat dvakrát ročně. My bychom také toto rádi dále zveřejňovali. My také musíme zlepšit eh, schopnosti a dovednosti v jednotlivých národních vládách a zprávách zprávách. E, tyto zprávy musí být lépe vybaveni na provádění směrnic. Také výměna osvědčených postupů je mezi jednotlivými zeměmi velice prospěšná. Paní Thun navrhovala forum vnitřního trhu a zde bychom mohli si vyměňovat osvědčené postupy a zkušenosti. To by byl dobrý nápad. Musíme zabezpečit, aby toto se odehrávalo na úrovni úředníků i ministrů. A také musíme vybudovat jakési klastry pro provádění směrnic. Dejme tomu, v každé skupině by bylo 6 až 8 zemí, které by mě čelily podobným problémům a mohly by toto problémy potom řešit společně. V každé této skupině by si potom země vyměňovaly zkušenosti o technických aspektech legislativy a toto by také znamenalo, že legislativa pro ochranu spotřebitelů by se mohla zlepšit. A potom také prosazování. My potřebujeme, aby Solvit byl lépe finančně vybaven. My jsme byli v Stockholmu a tam jsme viděli zkušenosti se Solvitem a viděli jsme skvělé výsledky, kterých Švédů dosáhli. A v Dánsku my máme jeden úřad, který nikdo neví, kde je, co se tam odehrává a tedy to srovnání se Švédskem je velice zajímavé. To znamená, že lepší vybavení zdroje solvitu je důležité, je také třeba, aby se v jednotlivých zemích vědělo, že takový takovéto služby jsou k, dispo, takovéto služby jsou k dispozici. Možná, že bychom především s tímto systémem měli seznámit dánské podniky a také by k tomu mohla přispět komise. Měla by být vytvořena komunikační platforma, kterou by se Solvit prezentoval na venek. A také umístěním úřadu Solvit bychom se měli zabývat. U nás v Dánsku je to někde v poslední místnosti na ministerstvu a nikdo vlastně neví, že tento úřad existuje. Tento úřad by měl být viditelný lidem na očích a pak by se také možná mělo spolupracovat s průmyslovými organizacemi v jednotlivých zemích. Dánský průmysl by zajisté rád spolupracoval s tímto úřadem. A myslím si, že takováto cesta by byla velice účinná. A potom také návrh týkající se kvalifikací. Musíme získat kvalifikované údaje a proto bychom měli mít také ukazatele, které nám řeknou něco o maximální a minimální eh, provádění. A také bychom z toho měli získat ukazatele, které nám eh, poukáží na příčiny my bychom se měli zabývat příčinami špatné implementace. To znamená, zdali lidé nedělají svou práci dobře a nebo čím to vlastně je. To znamená, že my potřebujeme takovéto kvalitní informace v budoucnosti. Já se těším na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji. Uh, Děkuji, vážený kolego. Eh, teď je tady paní Rühle a Grine a potom eh, Barnier. Já budu velmi stručná, protože za prvé souhlasíme se zprávou paní Tun. Nám ta zpráva připadá vypadá být dobrá, rozsáhlá, obsahuje dobré myšlenky, nové myšlenky, například to fórum pro vnitřní trh, to znamená fórum, které by se postaralo o spolupráci všech zúčastněných stran. To mi připadá být velmi dobrý nápad. Kromě toho se mi velmi líbila ta poznámka kolegy o Solvitu. Ale jednu věc bych ráda vyzdvihla a mluvil o tom již náš pan předseda. Pokud hovoříme o implementaci, tak musíme hovořit také o legislativě, protože legislativa je eh, z části za, eh, různé kvality. A někdy ta nedostatečná implementace je dána špatnou legislativou, nedostatečnou kvalitou legislativy a legislativního procesu. To znamená, že pokud provádíme studie dopadu, tak bychom měli e, zavést také to, abychom dostávali zprávy o implementaci, tak abychom jasně e, viděli, kde jsme třeba udělali problémy, ne, nebo kde jsme udělali nějakou chybu a kde e, můžeme něco zlepšit. Je potřeba tedy spojit všechny směrnice a podívat se na to, jak jsou implementovány. Nicméně si myslím, že to je pouze jedna část té reality. Druhá část reality by spočívala v tom, že se na to podíváme diferencovaně a zjistíme, které e, směrnice dělají zvláštní problémy a proč činí členským státům zvláštní potíže. To je všechno. Celkem za to tedy podporujeme zprávu paní Tun. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Rüle a e, jsem rád za vaši podporu. Pan Miller je další. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl nejprve poděkovat za to, že jste měl tuto myšlenku zorganizovat setkání e, členů našeho výboru s panem Montym, který má velké zkušenosti a hraje také významnou roli i v tuto chvíli. Myslím, že to bude velmi zajímavá diskuze. Když už tak děkuji, tak děkuji také paní zpravodajce Tún za otevřenost, kterou prokázala eh, při spolupráci s námi, protože tato spolupráce byla přímo ukázková pro ostatní. Eh, vy jste, paní kolegyně, zohlednila prakticky všechny naše eh, připomínky, všechna naše stanoviska, která jsme formulovali během setkání s vámi. Já já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno o, v diskuzi ohledně stávajícího e, zveřejnění výsledných údajů, které přichází e, v době krize a otázky, které se vztahují k vnitřnímu trhu, jsou zvlášť, zvlášť významné sama myšlenka e, publikace těchto výsledných údajů je zajímavou věcí, protože cíle, které si vlády stanovily v roce 2006, e, to znamená snížení deficitu provádění na 1%, je cílem, který e, bychom měli dosáhnout. A my víme, že devět států zatím tohoto cíle nedosáhlo a mezi těmito devěti zeměmi je bohužel také Polsko, které zastupují v tomto Evropském parlamentu. Musím rovněž říct, že je tady silná fragmentace, protože řada textů ještě není operativních uvnitř Unie. Zpravodaj měl velmi dobrou myšlenku. Eh, rynku wewnętrznego, jak i Eh, tabelí eh, rynku konsumentů. Synchronizovat eh, ty dvě výslednice, jak pro spotřebitele, tak pro vnitřní trh. Takže je dobré toto provádět simultánně tak, abychom eh, mohli organizovat fórum vnitřního trhu, což je iniciativa zmíněná zpravodajkou, a což by byla taková platforma pro výměnu informací a zároveň určitá možnost nátlaku na členské státy, které si zatím neporadily s implementací některých směrnic. Rovněž se domnívám, že bychom měli i nadále tlačit na Evropskou komisi tak, aby komise vydávala podrobnější informace o nedostacích mezi členskými státy v implementaci právních norem. Během posledního jednání zástupce komise řekl, že tady jde o vnitřní dokument, interní dokument, ale já souhlasím s tím, co řekla zpravodajka. Informace v této oblasti by prostě měly být podrobnější a zároveň dostupnější. Dostupnější občanům. A z toho vyplývají všechny ty myšlenky, e, které mají za cíl zveřejňování údajů, například webové stránky a tak dále. Já si opravdu myslím, že tohle by bylo užitečné. A pak je tady jeden nástroj, který tak e, úplně využit ještě není. Hovořím o e, mechanismu Solvit. Všichni se asi shodneme, že Solvit by měl být lépe financován, ale on by měl být také lépe zorganizován v celé řadě eh, zemí Evropské unie. Není mu dána dostatečná, dostatečný prostor, nemá dost velkou propagaci. I u nás v Polsku je to asi také spojené s financováním. Ještě jednou děkuji a blahopřeji paní Tun ke zprávě. Děkuji, pane kolego. Teď je na řadě pan Šváb a poslední bude pan Barnier. Děkuji, pane předsedo. I já budu velmi stručný, protože většina věcí už to zazněla. Nejprve bych rád poděkoval eh, zpravodajce za skvělou práci. Tato zpráva se vrací každý rok a je vidět, že noví členové tohoto výboru mohou vnášet do našich diskuzí dynamiku, což může naší práci jenom prospět. Proto se velmi těším, že zpráva se setká s velkou podporou, protože to je jeden, eh, jedna část při zachycování eh, komplexní reality vnitřního trhu. Snažíme se eh, zachycovat zapojení členských států do implementace legislativy v rámci vnitřního trhu. Téma je to velmi komplexní a proto je velmi obtížné to zachytit. To eh, navrhované fórum pro vnitřní trh nebo fórum pro implementaci vnitřního trhu, to je určitě velmi zajímavý nápad, zajímavý návrh. Z části to poskytuje odpověď na to, že porušování e, smluv, které je zahrnuto do těch výsledných údajů, je pouze jedním prvkem, který charakterizuje to, jak je vnitřní trh implementován a jak je využíván občany ve členských státech. My jako stínoví zpravodaj jsme, zpravodajové jsme konstatovali, že e, pro spotřebitele v rámci vnitřního trhu pro občany potřebujeme co možná nejví, nejlépe fungující vnitřní trh. A to není vůbec jednoduché. Pokud se nám podaří vnést do toho nové myšlenky a nové nápady, tak to bude velmi pozitivní a my jako Evropská lidová strana bychom to e, podporovali. Děkuji. Mr. Barnier. Barnier je na řadě. Děkuji, pane předsedo navážu na to, co řekl kolega Andrej Schwab. Z politického hlediska se jedná o velice významnou zprávu. A chci poděkovat eh, paní kolegyni Fontun za skvěle odvedanou práci eh, v oblasti těchto výsledných údajů, sloučení údajů za vnitřní trh i spotřebitele. Já si e, dobře uvědomuji ještě ze svého působení u nás doma, jak e, velké problémy v tomto směru máme. E, my nemáme co udílet komu lekce, musíme také zvýšit to provádění, to, ten poměr provádění. A před pár lety to bylo ještě horší, protože jsme například ty směrnice dostávali po několika v obrovských balících. Myslím si, že klíč do eh, efektivnosti a důvěryhodnosti dobré transpozice tkví e, ve spolupráci e, našeho parlamentu, jeho výborů s národními parlamenty. Tady si myslím, že je obrovské pole, e, které bychom ještě měli více, více využít. Jsou tady určité možnosti, které dává Lisabonská smlouva, co se týče přiblížení se národním parlamentům a spolupráci mezi nimi a naším parlamentem. Možná, že bychom se nemuseli scházet a spolupracovat každý týden, ale přece jenom si myslím, že i v otázce sdílení svrchovanosti eh, tady si myslím, že je důležité, aby eh, docházelo ke konfrontacím názorů. Můžeme to také iniciovat jako Evropský parlamentem, eh, parlament a e, doufejme, že pomůže i Evropská komise. E, stejné směrnice e, někdy vedou ke stejným implementačním problémům ve více státech. Tam bychom to potom měli zohlednit. Náš výbor a možná i další výbory, specializované výbory, Eh, i národních parlamentů by možná jednou za rok minimálně eh, měli uspořádat takové eh, fórum, kde by se konfrontovaly myšlenky. To není nějaké spochybňování to je otázka kultury. Je třeba, abychom tady pozvedli úroveň evropské kultury, abychom tedy se v tomto směru Eh, vydali cestou návrhů paní kolegyně Fontun, eh, to znamená více setkání mezi naším parlamentem a specializovanými výbory národních parlamentů. Děkuji, pane kolego, a chci poděkovat všem kolegyním a kolegům Eh, paní eh, Rega z komise ještě eh, řekne pár slov, ale já bych chtěl říct, že Single Market Assistant Project, o kterém se tady hovořilo, bude prezentován na základě dohody mezi koordinátory a Fórum vnitřního trhu, tady je mi připomínáno, že paní Gebhartová byla v minulém volebním období v tomto směru do toho zapojena a e, bude to tedy společný podnik s komisí. A e, možná, že tedy nová komise a snad s novým komisařem e, by se s námi spojila v prosazování tohoto fóra vnitřního trhu na půdě Evropského parlamentu. A pak ještě otázka transpozice norem. Vy jistě víte z vašich politických frakcí, že tady existují dvě otázky, které se týkají transpozice směrnice o vzájemném uznávání diplomů a kvalifikací a směrnice o službách. Eh, budou texty projednávané během nadcházející plenární schůze v listopadu s radou a komisí. Doufejme, že tam bude dostatečná návštěvnost i z naší strany. Takže teď paní kolegyně z komise, která také se vyjádří k této zajímavé rozpravě, či pan kolega, pardon. Já se omlouvám, pane Harbour, jmenuji se Henrik. Uh, Milk a paní Regl se mnou pracuje v komisi. Budu tedy hovořit eh, k této diskuzi, která mě připadá velice zajímavá. Dovolte pár poznámek a sdílím většinu toho, co tady bylo řečeno. Myslím si, že jsme s paní Tun vedli velmi eh, užitečné diskuze k této zpráci a sdílíme myšlenky o inovacích, které bychom mohli prosazovat v oblasti výsledných údajů vnitřního trhu, co se týče třeba toho výročního fóra a budeme také s e, parlamentem spolupracovat v této věci. Souhlasím s tím, co řekli poslanci a poslankyně ohledně e, aspektů e, kvality při implementaci komunitárního práva o co vlastně jde. Jde o to dívat se více eh, dopředu a snažit se řešit eh, věci preventivně, než eh, teprve hasit již vzniklé požáry. Myslím si, že v podstatě jde o takový třístupňový řetěz. Nejprve transpozice, za druhé správná implementace a za třetí dobrá, eh, dobré provádění v terénu. Takže co se týče eh, těch té první fáze, tak tam je to dobré, eh, docela slušné. Eh, tam, kde se eh, ovšem objevují velké výzvy, je správná implementace a dobré prosazování v terénu. Když hovoříme s členskými státy, s podniky a tak dále, zjistíme, že v těchto dvou oblastech máme největší problémy a důvody těchto problémů se velmi liší od jednoho členského státu k druhému. Někdy je to ochranářský přístup, jindy je to nedostatek povědomí o samotném právní normě. Kvalita legislativy, která je přijímána, těch dovodů je celá řada a realita je velmi košatá. Takže já bych tady chtěl obrátit vaší pozornost na doporučení, které komise přijala ohledně partnerství s členskými státy. Je to nedávno přijaté Eh, přijatý text společně s členskými státy a v partnerství s členskými státy jedině můžeme vyřešit všechny mnohočetné důvody eh, problémů, které stojí v terénu před členskými státy a podniky a já vás vyzývám, abyste se tímto doporučením e, zabývali, abyste si ho důkladně prostudovali, protože se opravdu domníváme, že pouze toto preventivní úsilí a spolupráce, e, partnerská spolupráce s členskými státy nás mohou dovést e, k dobrým výsledkům a spolupráce s parlamentem je něco, co velmi vítáme. Chci také poděkovat za podporu Solvitu. Jak víte, je to velice efektivní metoda pro řešení problémů. K současnému dni mohu říct, že máme nějakých tisíc případů ročně a vzhledem k tomu, že Solvit byl vlastně zaveden před nějakými sedmi lety, tak je to skutečně překvapující výkon. Jak řekl pan kolega tak je to Lekegard, tak je to do jisté míry vlastně oběť svého vlastního úspěchu. A je pravda, že v některých zemích je zapotřebí posílit eh, ta, eh, ty expozitury Solvitu eh, finančně z hlediska lidských zdrojů, eh, učinit ho viditelnějším. A eh, tady, pokud eh, Evropský parlament může pomoci tuto podporu prosazovat, tak to skutečně uvítáme. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem chtěl dát slovo někomu jinému, ale měl jsem prostě takové informace původně. teď paní von Thun. Chci poděkovat za všechny připomínky, byly velice konstruktivní a musím také říct takovou osobnější věc. Je to opravdu velmi dobrá zkušenost pro mne. Byla to velmi dobrá zkušenost eh, pracovat na tomto textu se všemi kolegy, stínovými zpravodaji a dalšími a s hledím s netrpělivostí do budoucna na další týdny a měsíce na fórum na těsnější spolupráci s DG Markt, s komisí a jsem si jistá, že další výsledné údaje již budou hovořit ještě pozitivněji o výsledcích na vnitřním trhu. Děkuji vám, paní kolegyně. A Teď jenom si potvrďme časový harmonogram ohledně vašeho návrhu. Pozměňovací návrhy mohou být tedy předkládány do 10. listopadu do 12. hodiny, jestli se nemýlím, do příštího úterý do 12 hodin a pak bychom 1. prosince měli hlasovat o vaší zprávě. Toto datum se možná ještě změní, protože budou slyšení kandidátů na post komisařů, ale pak tady také bude ještě zpráva pana Montyho. Každopádně důležitý eh, termín je 12 hodin 10. listopadu, eh, kdy vyprší lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Máme trošičku spoždění, ale já jsem chtěl, abychom měli opravdu vyčerpávající diskuzi. A teď je před námi další výměna názorů s naší zpravodajkou paní Heide Rühle ohledně otázek kolem nového vývoje v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tady se eh, bude jednat o jednotlivé postupy, které jsme si naplánovali. Jsou tady stínoví zpravodajové, pan Engel. Ano, vidím vás za EPP paní eh, Venio tady není, ale paní Gebhardt ji zastupuje, pan Kreutzmann. Já jsem stínovým za eh, svou vlastní frakci, takže si také dám slovo za pár chvíl. Jestli dovolíte, pan Sardine, ten tady myslím není a další mají také možnost se přihlásit do rozpravy. Dám teď slovo eh, paní Rühle a vítám také pana Vidnara, který je tady za DG Markt Prosím, paní Rüle. Děkuji. Jsem ráda, že jsme se konečně sešli jako stínoví všichni, zpravodajové všichni dohromady, protože jsme zatím jednali eh, pouze bilaterálně. Můžeme tedy připravovat slyšení, které je plánováno na ledno, leden. V lednu chceme k tomuto tématu uspořádat slyšení eh, v tomto výboru. Eh, další lhůta bude eh, v dubnu nebo v květnu. Eh, tehdy se o této zprávě bude hlasovat na plenárce. Naštěstí je to tak, že Lisabonská smlouva byla schválena, to znamená, že je jedním z obtížných témat bude zjistit dopad Lisabonské smlouvy na zadávání veřejných zakázek. Týká se to především ty, těch pasáží, které zdůrazňují ten pojem self-government. Samozřejmě, že je někdy obtížné tento pojem přeložit do jiných jazyků ale e, konečně se nám podařilo do toho zahrnout i postoj obcí a to jistě bude mít dopad na budoucí legislativu. Já si myslím, že podobně jako to mm, nyní potvrdila komise, e, mm, i my jsme toho názoru, abychom e, zapojili členské státy, ale kromě členských států budeme muset do legislativy zapojit obce, protože musíme respektovat princip subsidiarity. V té této souvislosti je důležitá i judikatura Evropského soudního dvora. Od roku 2007 eh, se díky tomu vyřešily některé otázky. V dřívějších zprávách, například eh, ve zprávě Weiler McAfee, jsme zdůrazňovali, že v určitých oblastech ještě existuje právní nejistota, nicméně tato právní nejistota již byla odstraněna. Eh, týkalo se to městských závodů Hamburg, eh, tedy případ se jmenoval Městské závody Hamburg a ukázalo se, jak je potřeba takovéto případy interpretovat. Eh, musí tu existovat kontrolní mechanismus, obce musí mít určité pravomoci, ale zároveň v rámci spolupráce mezi obcemi je důležité, aby se toho nezúčastnili soukromé subjekty. Celkovým cílem je společný výkon našeho společného úkolu, to znamená plnění služeb veřejného zájmu. My se tedy snažíme institucionalizovat soukr- partnerství soukromého veřejného eh, sektoru. Evropský soudní dvůr ještě jednou rozhodl, že není nutné uspořádat druhé kolo výběrového řízení, pokud již v prvním kole výběrového řízení byla, ehm, byl vybrán nejlepší uchazeč. Kromě toho bychom se měli věnovat koncesím, to bude naše téma eh, při slyšení poslední rozsudky k italskému případu a k případu Eurovasa eh, hovořili o tom, že toto kritérium, eh, tedy kritérium převzetí rizika, není jednoznačné a proto se tedy musíme věnovat těm koncesím. Situace je v tuto chvíli jasnější, nespadá to pod eh, zadávání veřejných zakázek, ale pod všeobecná kritéria vnitřního trhu. Dalším důležitým bodem, eh, a k tomu dodávám, že jsem sestavila seznam legislativy a měkkých zákonů soft law, eh, které jsou v této souvislosti relevantní. Mohu vám to poskytnout. Pokud jde o sociální kritéria, tak tady toho je relativně málo, je tu jistý deficit a já doufám, že brzy dostaneme příslušný manuál. Eh, existuje také sdělení komise k zadávání veřejných zakázek a také k tématu Green Procurement, procurement to znamená zadávání veřejných zakázek v ekologické oblasti. Eh, Důležité jsou také otázky, které se týkají boje proti změně klimatu a kromě toho musíme zaručit, aby obce měly eh, právní jistotu. Pokud se podíváte na všechna ta sdělení komise, která k tomu byla vydána, na všech, veškerou tu eh, legislativu, která se eh, týká zadávání veřejných zakázek, nebo kde je zadávání veřejných zakázek použito jako jistý nástroj, tak skutečně získáme pocit, že to je nedostatečná právní jistota. A já s vámi chci diskutovat o následující tézi. Měli bychom komisi vyzvat k tomu, aby lépe koordinovala svoji práci v rámci zadávání veřejných zakázek závazek. Eh, jsou tu jasné kompetence, které musíme dodržovat a já si myslím, že eh, generální ředitelství pro vnitřní trh tady musí sehrávat vůči roli, tak abychom měli právní jistotu. Při eh, výběrových řízeních, pokud jde o právní služby, se musí zohledňovat tedy i interní náklady v rámci obcí. Eh, musíme zohledňovat současný právní stav. A proto mi připadá být velmi důležité, abychom se postarali o větší transparentnost v této oblasti. Je tu ještě jeden problém, o tom chci také hovořit a týká se to, eh, to té oblasti Green Procurement. Eh, je tu celá řada značek na evropské, mezinárodní úrovni i na národní úrovni. A to samozřejmě vede k tomu, že ten trh je fragmentizován. To je něco, co nechceme. My chceme, abychom eh, podporovali inovace a k tomu potřebujeme větší harmonizaci. Větší harmonizaci všech těch kritérií. Potřebujeme harmonizovat tyto, eh, tato označení, tyto labels. Eh, otázka kterou kladu, zní, co může komise udělat proto, abychom na mezinárodní úrovni lépe harmonizovali kritéria pro udělování těchto označování. Týká se to také otázky, proč, eh, jestli bychom nemohli eh, zařídit nebo vytvořit databáze, tak abychom mohli eh, navzájem srovnávat jednotlivá označení, jednotlivé labels a abychom tedy měli lepší srovnatelnost. To jsou otázky, o kterých musíme diskutovat a v těchto otázkách tedy prosíme o spolupráci komisi, tak abychom vytvořili větší jasnost a větší právní jistotu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tolik tedy moje hlavní body. A nyní se pojďme podívat na tu zprávu. Já si myslím, že ta zpráva je jakousi inventarizací toho současného stavu e, zadávání veřejných zakázek a dovolím si k tomu říct ještě poslední větu. E, během finanční krize se jasně ukázalo, že zadávání veřejných zakázek je eh, velmi důležité, že může významným způsobem přispět k celkové hospodářské situaci, ale k proto je potřeba mít jednoduché e, postupy, právní jistotu, právní, e, jasnou právní situaci. A na tom ještě musíme pracovat. Děkuji. Děkuji paní Rule, za velice souhrný pohled. Myslím, že další k tomu ještě nepochybně něco připojí. Teď je na řadě pan Engel za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo, i já jsem velice rád, eh, že se tady vlastně stává postupně možné, aby i stínoví zpravodaji se aktivně podíleli na diskuzi kolem návrhu hlavního zpravodaje. Myslím si, že to je nutné a důležité. Návrh zprávy obsahuje již teď velice zásadní faktory, zásadní body a především je to ta právní jistota. Většina e, zúčastněných stran, ať se jedná o veřejné orgány e, či soukromé subjekty, které jsou předmětem veřejných zakázek, říká, že toto je to hlavní jablko sváru v současné době a že si všichni přejí, aby se ne postupovalo cestou dalších legislativních nástrojů, ale aby se spíš vyjasnili a e, zprůhlednili stávající právní normy a jejich e, implementace a prosazování se staly větší praxí. E, takže toto je dobře v souladu s tím, čemu říkáme soft law a je to v souladu také s těmi hlavními směry a dobrou e, praxí, dobrým postupem, které nejsou až tak propojené se striktními, e, tvrdě nastavenými pravidly, ale spíš e, s těmi dobrými postupy, které by mohly být ze všeobecněny, protože se často dostáváme do situací, kdy vlastně už nikdo nechápe, o co jde. E, někteří zástupci členských států mi říkají, že se prostě ustavila určitá terminologie, určité postupy, e, například e, v oblasti veřejných zakázek u environmentálních projektů, kde je prostě přebírána terminologie e, těmi podnikatelskými subjekty, kteří e, chtějí získat zakázku. A ta terminologie je, dejme tomu, v souladu u jedněch i druhých, ale přitom ani jedna, ani druhá strana neví úplně přesně, o co se jedná a kam, jaké jsou tedy důsledky eh, takovýchto smluv. Takže ta určitá právní jistota, tato oblast právní jistoty je naprosto klíčová a prvořadá eh, v tom eh, stávajícím návrhu a postupu. Já naprosto souhlasím s tím, aby tady v těch nových aspektech ekologického charakteru se také zohlednila nutnost lepšího eh, výkonu eh, i u malých a středních podniků. A zdá se, že ani ti nejsou proti posílení té environmentální dimenze řešení, přejí si pouze se toho aktivně moci zúčastnit na základě jasných pravidel a pravidel platných pro všechny. Takže co se tohoto prvního e, kolečka výměny názorů týče, myslím, že to bude z mé strany všechno. Jsem rád, že se zase budu moci zúčastnit e, toho užšího slyšení, užší výměny názoru s paní kolegyní zpravodajkou. Děkuji. Děkuji, pane předsedo chci ještě jednou omluvit paní kolegyni Verňo, která zde také není kvůli stávce na železnici. Já jako sociální demokratka si na to, to nestěžuji, protože stávka na železnici z našeho hlediska je velice důležitá než tady přečtu ve francouzštině text paní Verňo, tak bych vám chtěla poděkovat za váš přístup. Domnívám se, že jste zde vytýčila několik velice důležitých bodů také pro slyšení a myslím si, že tyto body moje frakce také podpoří a pokud podpoříme jejich uskutečnění. Je také důležité, když říkáte, že se musíme pohybovat v rámci Lisabonské smlouvy a vymoženosti, které jsou zde zakotveny, musíme plně uplatňovat. A zde se hovořila o komunální samozprávě a také připomínám protokol o veřejných službách, který je také důležitý a jde o to, abychom získali a také jsme získali nové nástroje eh, pro politickou činnost. My musíme tuto novou smlouvu naplnit životem a sice správným životem. Také za velice správné považuji vaše slova o právní jistotě. V této souvislosti jste také hovořila o soft law. Je tady celá řada sdělení a podobně. A proto je třeba vyzvat Evropskou komisi, aby zde nastolila pořádek v duchu rozsudku Evropského soudního dvora a také v rámci Lisabonské smlouvy. Myslím si, že tato věc je velice dobrá a správná a myslím si, že zde je zpráva v dobrých rukou u vás. A zde bych ještě chtěla přečetla, přečíst slova eh, své kolegyně francouzsky. Jsem velice rád, že pracuji na této zprávě z vlastní iniciativy s paní Rule, s kterou se opravdu výborně doplňujeme. Vím, že naše zpravodajka je velmi oddána e, otázce e, sociálních kritérií a environmentálních ohledů při e, zadávání zakázek. Je to zcela zásadní věc, která je pro mě velmi důležitá. Byla bych ráda, kdyby se zpráva zabývala i dalšími aspekty a domnívám se, že paní Rüle a další kolegové budou s tímto souhlasit. Myslím si, že je zcela prvořadé, abychom lépe zohlednili e, potřeby a specifické nutnosti jednotlivých e, e, regionů a orgánů členských států a legislativa by neměla harmonizovat víc, než je nutné pravidla místního, místní, na místní úrovni, pokud nejsou v rozporu s obecným obecnými cíly. Je třeba také si uvědomit, že co se týče například eh, platebních lhůt, tak je třeba eh, také předvídat určité eh, určitá nová opatření, protože spoždění mohou být zcela uh, zásadní, mít zcela zásadní negativní roli především pro malé a střední podniky. Takováto opatření však nesmějí e, znamenat další nadbytečné náklady pro veřejné orgány, tak jak to bylo včera zdůrazněno. Poslední věc, kterou e, bych e, chtěla zmínit, je pro mě zvlášť důležitá. Jedná se o specifičnost sociálních služeb ve všeobecném zájmu. Zde by zadávání zakázek nemělo mělo uplatňovat pouze e, tržní pravidla. E, kvalitativní dimenze je prvořada a obtížně měřitelná u těchto služeb, ale měla by to být jediná logika, která by plat, měla platit v této oblasti. E, toto jsou jenom některé myšlenky, o kterých doufám budeme mít možnost ještě podrobněji diskutovat během vypracovávání této zprávy. Děkuji. Děkuji paní Gebhardt a také e, děkuji paní kolegyni Benny, která bude jistě velmi aktivní. Pan Kreutzmann za ALDE. Pane předsedo, děkuji. Nejprve bych rád řekl, že vítáme, že paní kolegyně Rühle se chopila tohoto tématu, protože Eh, již tu zaznělo v poznámkách, že zadávání veřejných zakázek se neustále mění a proto se mu musíme zase znova věnovat. Dovolte mi tady přednést několik poznámek, které by měly být cílem naší diskuze. Při zadávání veřejných zakázek bychom měli dbát na to, abychom vytvářeli férové podmínky pro podniky při, eh, při výběrových řízeních výběrová řízení by eh, měla být spojena s co možná nejnižšími administrativními náklady. Paní Rule se již zmínila o tom, že musíme eh, do toho zapojit i nová média, musíme eh, vyhlašovat ale výběrová řízení po internetu. Já si myslím, že Obce mají v tomto ještě mnoho co dohánět, mají rezervy, protože zas a znova zjišťujeme, že e, jsou někteří, kteří e, jsou sice dobří, ale zároveň jsou tu obce, které jsou e, poměrně konzervativní v používání nových médií. pro podniky, kteří chtějí využívat elektronickou cestu, je to problém, protože jim tím vznikají zvláštní náklady. A kromě toho bych rád řekl ještě jednu věc. Takovéto náklady musí nést obce, protože pokud jsou administrativní náklady příliš vysoké, tak se to samozřejmě podniky budou snažit zohlednit ve svých nabídkách. To znamená, že to v posledku zaplatí obce. Máme radost ze všeho, co paní kolegyně Rule navrhla. Je to velmi eh, zajímavé, osvětluje tu situaci a já si myslím, že během další diskuze se budeme zabývat i dalšími aspekty. Děkuji. Did you want to go on speaking list, Mrs. Wilder? Mrs. Van Ano, děkuji. A teď tedy si sám s dovolením udělím slovo jako stínový zpravodaj za svou frakci. Musím říct, že toto je téma, e, ve kterém jsem velice angažovaný s celou řadou dalších kolegů zde přítomných. Je to e, klíčové pro náš výbor a paní Rüle mě udělala velkou radost, když e, tuto věc vzala za svou musím říct, že již teď děkuji a já doufám, že e, budeme podporovat všichni i koordinátory v následujících pěti letech, protože tady budou důležité otázky. Jednu či dvě věci k tématům, e, pro která zvlášť hořím. Eh, vy jste zmínila celou řadu zpráv od kolegů, eh, také eh, paní kolegy Valisové a nevím, jestli jste zmínila, nezmínila úmyslně zprávu pana Harbra o svobodném zadávání veřejných zakázek za účelem stimulace inovací Myslím si, že v tuto chvíli, když se díváme na nové pracovní příležitosti a novou dimenzi, tak toto je skutečně nepopsaný terén, e, takže si myslím, že bychom e, možná mohli vytasit tu mou zprávu z šuplete a pokud byste měla zájem o některé z doporučení, která jsou v ní E, formulována, tak rád pomůžu. A pak je tady ještě otázka zapojení malých a středních podniků do zadávání veřejných zakázek. To je velký problém v celé řadě členských zemí, který bychom řešit měli. Takže obecně řečeno je přístup e, obtížný v jakékoliv zemi. Konkrétně v té mé, kde jsou ty byrokratické postupy velice zatěžující a i toto je něco, s čím chceme něco udělat. Další věc, o které bych se chtěl zmínit. Nejsem si jist, že jsi e, o tom hovořila vy. E, jedná se tedy o transpozici e, směrnice o nápravných opatřeních. Myslím si, že tady je třeba podnikům dát najevo, že mají možnost, že budou mít možnost se vlastně odvolat oproti výsledkům pokud se budou domnívat eh, tyto podniky, že výsledky nejsou eh, tedy zcela v pořádku a že šetření, eh, že výběrové řízení neproběhlo podle pravidel. My jsme se konkrétně ve Švédsku dozvěděli, že veřejné zakázky jsou předmětem celostátního dozoru speciálních orgánů, protože je to vnímáno jako velmi zásadní prvek Eh, a myslím si, že eh, to zapojení, ta angažovanost veřejných orgánů při sledování implementace pravidel kolem veřejných zakázek je opravdu důležitá a v této souvislosti to slyšení, na kterém jsme se shodli, to veřejné slyšení bude jistě důležité. A pak bych ještě chtěl eh, paní Ryle prosit, aby nám řekla, jak je to s časovým harmonogramem, ale e, to až později. E, je tady ještě pan Šváb a paní Weiler. Takže prosím, pan Šváb a potom paní Weiler a potom pan Míte z DG Mark. Prosím. No. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Připojím se k tomu, co tu zaznělo. Já si myslím, že paní Rule předložila velmi přehledný plán práce a také přehledný harmonogram. My jsme o tom hovořili v rámci eh, schůze stínových zpravodajů. Já si myslím, že Lisabonská smlouva bude mít dopady také na obecní úrovni, na, ob... na obce a proto bychom se tomu měli věnovat. Rád bych se soustředil pouze na několik málo bodů, protože, jak už jsem řekl, mnoho toho bylo řečeno. Dovolte mi, abych se věnoval rozhodnutí Evropského soudního dvora e, o těch městských závodech Hamburg, komunálním podniku Hamburg. Myslím si, že pozitivní je, že e, celá situace byla konkretizována. To znamená, že komunální podniky nyní mohou lépe předvídat, jakým způsobem budou organizovat svoje zakázky. Nicméně je to tak, že toto rozhodnutí bylo do určité míry neočekávané a že musíme prověřit, jestli to rozhodnutí ovlivňuje vnitřní trh, jestli je tedy v souladu s vnitřním trhem. Za druhé dávám paní Rule zapravdu v tom, že otázka, jak ta komunální úroveň se může adaptovat na podmínky, které jsou zadávány z evropské úrovně. Já si myslím, že tato otázka je sporná, že to není vždycky jednoduché. Nicméně těch 30 eh, nákladů, které eh, v obecním rozpočtu připadají na právní porady, e, to znamená také to, že v tomto e, případě zřejmě není na obecní úrovni k dispozici potřebné know-how. To znamená, že právě proto si musí obce platit právní poradenství. Musíme tedy zlepšit informovanost, obc, informovanost obcí o e, evropské legislativě v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak aby tyto náklady na právní služby nebyly v budoucnu již nutné. Nyní bych rád řekl, že se musíme zabývat e, otázkou podmínek výběrových řízení také e, z hlediska politických cílů. Paní Gebhardt to řekla zcela jasně a explicitně. E, rozsudek Riford byl eh, mnohokrát kritizován a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se ještě jednou pobavili o tom, jaké podmínky při výběrových řízení jsou oprávněné a jaké ne. Podle mého názoru není vůbec eh, problém se podívat na minimální standardy, které platí v jednotlivých členských státech a tyto minimální standardy respektovat. Nicméně považuji za sporné, jestli to, co jde nad tyto standardy a to, co není úplně pochopitelné pro ostatní, jestli tyto nadstandardní požadavky eh, musí být stanovovány a jestli to je v souladu s vnitřním trhem. To znamená, že si myslím, že bychom o tomto měli vést zajímavou diskuzi a mám radost, že paní Rule eh, se tomu tak konsekventně věnuje. Já si myslím, že tato zpráva eh, bude mm, dokončena úspěšně v prvním pololetí příštího roku. Děkuji. Paní Weiler, prosím. Ja, <clears throat> Frau Rühle. Paní Rühle, Jistě si umíte představit, že váš přístup, který jste tu představila a který jste představila již při první diskuzi, že tento přístup sdílím, že s tím souhlasím a e, bude tak činit i moje frakce. My jsme vás podpořili již tehdy, řekli jsme, že můžete tímto směrem pracovat dál, můžete e, pokračovat ve, ve stejném smyslu. Ráda bych se vyjádřila k tomu, co řekl pan Šváb. Já si myslím, že není automatické, že evropské směrnice, které jsou spojeny eh, s administrativními náklady, způsobují tyto administrativní náklady obcím přímo. Já mám totiž pocit, že eh, mladí zaměstnanci, úředníci eh, v obcích na obecních úřadech mají někdy problémy i s německou legislativou. To znamená, že je to skutečně potřeba eh, legislativu na evropské i národní úrovni zjednodušit. Kromě toho si myslím, že je škoda, nejen v Německu, ale také v Itálii, ve Francii, že jsou Evropským soudním dvorem vydávány tak zvláštní Eh, rozsudky, například nyní k firmě Hochtýv nebo eh, k, ke kolínskému veletrhu. Takovéto rozsudky vnášejí na komunální, nebo vnášejí mezi obce eh, velký rozruch a něco takového bychom chtěli odstranit, chtěli bychom tomu do budoucna zabránit. K tomu je důležité, abych se experti v národních parlamentech, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek, abychom je zapojili, tyto experty, abychom je pozvali. Nemusí to být experti zrovna z Německa, mohou to být experti z jiných zemí, ale měli bychom se s nimi popovit o tom, kde, v čem spatřují největší problémy při zadávání veřejných zakázek. Uh, Zapomněli jsme na čtvrtého stínového zpravodaje a to je ten chytrý, sympatický francouz naší frakce, který se zapříčinil o směrnici o opravných prostředcích. Futo, máte pravdu, já jsem zapomněla jeho jméno. Nemohla jsem si vzpomenout, jak se jmenuje. Nicméně velmi důležitým prvkem naší diskuze eh, je i to, o čem on hovořil a proto jsem ho chtěla zmínit. Teď jsme hovořili o těch zvláštních kritériích, o ekologických kritériích, sociálních kritériích. Já bych se ale ráda zeptala i na těch zbývajících deset kritériích. Co z nich zbylo? My jsme je stanovili v té první směrnici a dneska už se o nich nemluví. Sociální a ekologická kritéria jsou samozřejmě ta nejdůležitější, ale nemyslím si, že bychom měli ty ostatní zapomenout, protože mi také připadají být důležitá a zajímavá. Chtěla bych vědět, jestli máme již první informace o tom, jak vypadá dialog e, o hospodářské soutěži. Já vím, že jedno město v Hesensku e, to dělá velmi velkoryse, že se koná e, celá řada diskuzí, konají se, nebo jsou vedeny pilotní projekty, proto by bylo důležité a dobré se podívat na to, jak se to vyvíjí. My jsme tomu udělili náš souhlas a zatím se mi tedy doslechlo, nebo se ke mně doneslo, že to funguje dobře ale musíme do toho zapojit i veřejnost. Není důležité pouze to, aby to fungovalo, ale aby se to dostalo mezi veřejnost. Není možné, aby to rozhodnutí vyjednala elita tři lidé v nějaké uzavřené komůrce. A poslední bod. Komise všude v médiích prezentovalo to, že chce zavést zjednodušené výběrové řízení, respektive, že už se tak stalo v souvislosti s finanční krizí. Samozřejmě, že by bylo zajímavé se podívat na to, eh, k čemu to vedlo, jaké výsledky to přineslo, jestli to tedy měli pozitivní dopad, jestli, se tomu můžeme, jestli k tomu můžeme do budoucna převzít, anebo jestli, eh, jak to tedy vypadá, jestli je to cesta do budoucna. Já vím, že je toho trochu moc, nemyslím si, že bychom museli v této zprávě zohlednit všechno, ale možná, že bychom to mohli později zmínit eh, ve slyšení. Skutečně děkuji, paní Weiler. Děkuji i za vaši angažovanost v této tematice. Je tady celá řada lidí, kteří evidentně budou rádi spolupracovat. Pan Wiedner z komise je na řadě a já vás prosím, pane kolego, abyste byl poměrně stručný. Nicméně bude mít určitě příležitost se ještě do budoucna o těchto věcech spolu pobavit a pak dám slovo paní Rühle, protože pan Klaus a paní Satori už zase čekají se svým tématem. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Zpráva se soustředuje na dvě hlavní otázky. Na jedné straně je to otázka soudržnosti vztahu mezi veřejnými zakázkami a dalšími politikami e, v oblasti, dejme tomu, ochrany životního prostředí, sociálních témat a inovací. Je tady celá řada iniciativ, nejenom z DG Markt, ale z dalších DG a my bychom chtěli, aby DG Markt v příštím roce vypracoval e, takový e, manuál, takový e, společný dokument, který by soustředoval všechna pravidla, byl by, byla by to taková rukověď pro použití v případě zadávání a účasti na e, výběrových řízení ve veřejných zakázkách, protože je těch pravidel hodně. Další věc je judikatura, která se vyvíjí poměrně rychle. A také spoluprácí veřejného sektoru. My analyzujeme tuto judikaturu a e, stavíme e, se za společný výklad těch rozhodnutí, což e, doufáme také přispěje k zjednodušení, zprůhlednění situace a lepšímu pochopení i u veřejných orgánů. Takže asi toto jsou naše hlavní cíle a těšíme se na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji vám, pane Bidere a my se také těšíme na spolupráci nad tímto návrhem paní Rüle s nějakými poznámkami na závěr a časovým harmonogramem. Já budu velmi stročná. Zatím mám čtyři stránky, tak abyste si představili, jak vypadá ten rámec, ve kterém se pohybujeme. Eh, mnoho do toho tady nedostanu. Musíme se skutečně soustředit na to podstatné, pokud mám k dispozici pouze čtyři stránky. Další důležitý krok to bude to slyšení. Tam bychom měli eh, hovořit o všem důležitém. Eh, já jsem tu eh, směrnici o nápravných opatřeních eh, nezmínila proto, že zatím neuplynula lhůta. Zatím ještě neukon, nebyly ukončeny nebo neupl, ne, mm, vypršely lhůty pro implementaci. To znamená, že jsem se skutečně omezila na ty dva body, která, které zmínila komise. Nicméně se co možná nejdříve sejdeme se stínovými zpravodaji. Všichni stínoví zpravodajové již byli jmenováni a proto jim tedy předložím svůj návrh a oni budou moci předkládat příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji za to, že tuto práci vedete tímto způsobem a chci ještě potvrdit, že plánujeme věci tak, že slyšení by se konalo buď 25. nebo 26. ledna, takže eh, data vám sdělíme co nejdříve. Děkuji všem za spolupráci a dostáváme se k poslednímu bodu na našem dnešním jednání. Je to velice důležité téma v výboru ENVY. Jedná se o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. A jsem velice rád, že tady mohu přivítat paní Klas, která je zpravodajkou e, za výbor ENVY v této věci. A potom je tady paní Sartori, která je navrhovatelkou stanoviska. Je to skvělé vidět takovýto příklad spolupráce mezi našimi dvěma výbory. Takže eh, teď jde v podstatě o to, aby komise nám stručně schrnula studii o eh, posouzení dopadů to začíná být takovou e, standardní praxí v našem výboru a jsem velice rád, e, že to paní Sartori také navrhla pro toto téma. Navrhl bych tedy, abychom nejprve dali slovo komisi, aby e, představila výsledky této studie o posouzení dopadů a pak je tady, myslím, paní Chantal Breči, doufám, že jsem to jméno vyslovil dobře, která je e, vedoucím oddělení, příslušného oddělení komise, která tedy se k nám teď obrátí. Ve vašich složkách byste měli nalézt pětistránkový dokument, který schrnuje e, výsledky této studie, ale 80-stránková Eh, studie o eh, posouzení dopadu, která je bohužel pouze eh, která je tedy ve všech jazykových mutacích, je k dispozici na internetu. Myslím si, že zpravodajové už tento dokument velice dobře znají. Takže prosím, paní kolegyně z komise má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste mé jméno vyslovil téměř dobře, jmenuji se Priči Děkuji, že jste byl tak laskav a snažil se. Chci také poděkovat paní Sartori za to, že projevila zájem o e, názor na, e, o, o to, že představí stanovisko k tomuto významnému návrhu. A e, možná nejprve bych měla stručně pohovořit o cíli tohoto návrhu a pak se dostanu ke studii o posouzení dopadů. Nejprve si musíme uvědomit, že tady máme již 8 let platnou směrnici ke stejné tematice a ta implementace byla částečně uspokojivá a správná, částečně velmi eh, eh, neefektivní a předmětem značného zklamání v podstatě, že tady jsou určité environmentální cíle, které se eh, snažíme dodržet, určité eh, látky, které jsme žádali, aby byly staženy z trhu. My teď dobře víme, mnohem lépe víme, které biocidní přípravky na trhu jsou, což opravdu nebyl ten případ předtím. A dokonce i některé členské státy neměly žádné nařízení, žádnou regulaci těchto biocidních přípravků, takže ty přípravky jenom uváděly na trh, což je opravdu opravdu dechberoucí. Takže uvedení té směrnice v platnost mělo určité pozitivní důsledky, ale zároveň jsme si uvědomili, že to celé stojí hodně peněz, že je to do značné míry neefektivní a to je příliš vysoká cena, protože celá řada firm, které jsou na trhu a především ty, které by eh, které produkují eh, ty konečné eh, produkty, jsou malé a střední podniky, takzvaní formulátoři, formulators, zatímco ti, kteří E, produkují ty velké e, základní látky pro výrobu těchto přípravků, jsou e, obrovské firmy. A my jsme se tedy chtěli pokusit tuto evropskou legislativu učinit mnohem efektivnější, abychom ochránili zdraví a životní prostředí a abychom také vlastně umožnili průmyslu, aby vyráběl efektivní a bezpečné E, přípravky. Jsou to tedy dva hlavní cíle. Nejprve snížit náklady na, sou, e, na soulad e, na harmonizaci, je to tedy jedná se tedy o to ulevit především malým a středním podnikům. A druhý cíl tím je e, ještě větší zlepšení ochrany životního prostředí a zdraví. V stávající směrnici jsou totiž určité nedostatky, které je třeba napravit, absolutně. A je tady jeden příklad velmi křiklavý. Myslím si, že se jedná o něco, co se objevilo zhruba před rokem a jedná se o následující věc. E, když máte nějaký produkt pro spotřebitele, který e, byl předmětem E, užití určitých biocidních produktů, přípravků, tak můžete tedy tento výrobek, který obsahuje tak či onak ty biocidní přípravky, eh, uvádět na trh v Unii pouze tehdy, když eh, jsou tedy odsouhlaseny, když jsou zkontrolovány jako neškodné, zatímco když eh, se jedná o něco, co je dovezeno z území mimo Unie, tak tady žádná pravidla vlastně nejsou uplatňována. Konkrétně se tady vlastně jednalo o dovážené výrobky, které obsahují obsahovaly antiinodin, a to eh, byly látky, které prostě byly zakázané na evropské eh, půdě, které vlastně znamenaly, eh, že Eh, stovky lidí musely být hospitalizovány, protože ta látka vedla k popáleninám a k dalším zdravotním újmám u těch, kteří se s ní dostali do styku. Takže v tom novém návrhu se také snažíme zesílit eh, ochranu spotřebitelů v té oblasti zdraví. Další hlavní cíl je tedy snižovat náklady a tady se studie o posouzení dopadu zabývala různými možnostmi a ukázalo se, že v řadě případů vlastně dochází ke e, snížení nákladů, ovšem e, ne ve všech, protože tady je vlastně nové ustanovení, e, které které e, předpokládá, že e, musí být e, ten produkt označen jako produkt, na který byl použit biocidní přípravek. V případě, že tomu tak je, to dosud nebylo ten případ. Teď ano, protože chceme zvýšit informovanost a jde o to, že prostě Eh, je třeba zabránit tomu, aby se spotřebitelé dostali do kontaktu s něčím, co by mohlo mít negativní vliv na jejich zdraví. Tady tedy eh, se jedná o nové označování, které eh, sebou nese náklady, ale tyto náklady jsou opodstatněné. A já si dovolím ještě uvést příklady vyšší efektivnosti a snižování nákladů. To je zase jiná oblast víc detailů u e, toho povolovacího řízení pro e, produkt. A je tady větší e, a lepší vysvětlování jednotlivých položek. Například ve stávající směrnici není žádná lhůta pro členské státy při vlastně od souhlasování, schvalování nových produktů. Takže ta firma může předložit všechny materiály, všechny informace, všechna data, ale nedozví se, kdy eh, tedy eh, bude moci výrobek na trh uvést, protože státní orgány nejsou vázány žádnými lhutami. A vlastně i pro ty, kteří se eh, zabývají aplikovaným výzkumem, je to závažný nedostatek. Takovýto příklad není zdaleka ojedinělý, můžu uvést další, pokud byste o ně stáli. A pak je tady ještě další věc. Směrem k vyšší efektivnosti je to centralizovaný systém pro schvalování produktů. Tady vlastně existuje teď paralelní systém. Členské státy mohou dále e, řešit e, věci svými schvalovacími řízeními, ale s jasnějšími lhůtami, ale zároveň je tady vlastně možnost, aby e, tyto produkty podstoupily takzvanou centralizovanou proceduru, kterou má na starosti agentura v Helsinkách, která se již zabývá chemickými produkty a chemickými látkami. A jedná se tedy i o určité úspory z množstevního charakteru a to centralizovaná eh, takovýto centralizovaný způsob eh, schvalování eh, by jistě byl efektivnější cestou. Takže jde o to, aby malé a střední podniky také mohly jít cestou inovativních produktů, které představují menší riziko a chceme tedy tuto cestu také eh, dát jako povinnou pro všechny nové eh, produkty, které budou obsahovat eh, chemické látky do budoucna. A pak je tady ještě jeden prvek, který je také velmi důležitý. My umožňujeme členským státům, jak jsem řekla, aby postupovali dále cestou svalovacích procedur na národní úrovni. A je teď tady otázka vzájemného uznávání tak, aby firmy mohly dále využívat možností vnitřního trhu. Jinými slovy, pokud jeden členský stát schválí nějaký biocidní přípravek, tak další členský stát ho musí též schválit, pokud nemá nějaké výrazné odůvodnění v opačném slova smyslu. Máme legislativu v oblasti pesticidů, tam je to vzájemné uznávání trochu měkčí, ale měli bychom asi činit rozdíl mezi užíváním pesticidů a užíváním biocidních přípravků. U těch prvních máme co dočinění s trhem, který je obrovsky diverzifikovaný. E, jsou e, tady produkty, které se e, používají e, pro, e, dejme tomu, ovce přes nějaká dezinfekční, dezinfekční látky a až úplně na opačnou škálu. Takže je tady i otázka třeba užití herbicidů v parcích, ve městech. Obecně řečeno u pesticidů hovoříme spíš o průmyslových produktech, kde biocidů hovoříme spíš o průmyslových eh, produktech na rozdíl od eh, pesticidů. A v tom samozřejmě je určitý rozdíl. Možná, eh, že bych mohla uvést ještě nějaké další příklady snižování nákladů, například sdílení údajů mezi jednotlivými subjekty, to je také důležité. Rovněž jsme zlepšili eh, požadavky na údaje, které eh, jsou kladeny na členské státy. Chceme, aby členské státy, když firmy předkládají tedy eh, ty žádosti, nemuseli vyžadovat eh, všechny údaje, pokud tomu opravdu není, pokud to opravdu není zapotřebí. Pak je tady přístup takzvaný low risk, který znamená, že ty žádosti nemusí být až tak obsažné, umožňují firmám, aby eh, šli lehčí cestou, ale v rámci tohoto systému za 8 let byl schválen jeden či dva produkty. Zároveň jsme také navrhli harmonizovanou strukturu pro poplatky. Poplatky, které jsou e, implementovány na národní úrovni, tam jsme navrhli určitou strukturu a u poplatků, které e, bude e, tedy uplatňovat ECA v Helsinkách, tak tam e, půjdeme cestou komitologie, bude tedy nařízení, které stanoví ty poplatky a co je velice důležité v tom návrhu, e, hovoříme o e, poplatku, které by byly sníženy v případě malých a středních podniků. A ještě my jsme vlastně text směrnice proměnili v text nařízení, abychom e, jednak vyrušili ty, ty, e, přechodné, ta přechodná období, ale za druhé, a to je důležitější, abychom snížili administrativní zátěž. A hlavně proto, abychom jednotně implementovali časové lhůty u těch ustanovení, což je obrovsky důležité u definic, u všech lhůt, e, tak, aby firmy prostě mohli těžit z výhod vnitřního trhu do nejvyšší možné míry. Hovořila jsem velice obšírně, takže to je v tuto chvíli z mé strany všechno. Děkuji za trpělivost. Děkuji vám. Vaše, váš souhrn byl velice užitečný pro nás. Já bych chtěl v této souvislosti připomenout, že také hodnocení dopadů je formulováno velice trošku obskurní z hlediska možností, které jste si vybrali, ke kterým jste si přiklonili. E, tyto věci jsou jasně formulovány ve směrnici a v tomto hodnocení je diagram na straně 41 týkající se nákladů a úspor v této záležitosti a to je také velice prospěšná věc. Tyto obecné záležitosti také eh, so, toto hodnocení dopadů eh, je pro nás názornou pomůckou a můžeme z něj vycházet, i když tam jsou určitá nejasná místa. Takže kdo se chce vyjádřit jako první, paní Klas nebo paní Satory? Možná, že paní Satory jako zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Několik úvah bych chtěla říci na začátek a pak bych chtěla přejít k obsahu. Chtěla bych nejdříve vyjádřit svou spokojenost, protože zástupkyně komise nyní připomněla, že dostaneme do ruky právní nástroj pro řízení této otázky. V minulosti se také ukázalo, že tato ustanovení jsou také dobrými právními nástroji, které se aplikují v jednotlivých členských státech a tak lze překonat různé problémy, které byly konstatovány v minulosti. To je věc, která mě velice uspokojuje. Za druhé chci také připomenout, tak jak to již řekl pan předseda a jak to učinil také ve svém dopise z 22. července, který hovořil také o rozdělení kompetencí pro toto nařízení. Některé kapitoly měly být pojednány extra a výlučně, ale dosud nevíme, jak dopadla jednání s výborem Envy. Ale já mohu potvrdit, že skutečně musíme těsně spolupracovat s výborem Envy v této otázce. S paní Klás jsme také, se také chceme brzy si sednout k jednomu stolu a probrat další záležitosti. Pak je tady také sdělení pro stínové zpravodaje které obsahuje předběžné práce, které se budou realizovat příští týden. Pokud se týče obsah, takže jde o zachování systému na dvou úrovních. Toto zachovala také směrnice z roku 1998. Celkově tady obsahovala směrnice také některé sporné body. Je důležité diskutovat ještě některé další aspekty a jsem toho názoru, že současné změní musí být pozměněno. A k těmto bodům bych se chtěla vyjádřit. První jsou vylučovací kritéria já se domnívám, že kritéria pro vyloučení účinných látek vyžadují především lepší definici, tak aby byly splněny cíle, které jsme si stanovili. Já se domnívám, že také dospějeme k lepšímu řešení této otázky, aby společný trh mohl, lépe fungovat, ale aby také poskytoval velkou ochranu jak pro zdraví lidí, zvířat, tak i pro životní prostředí. Pokud se týče posléze komunitárního povolování, tak návrh obsahuje také komunitární centralizované povolování látek a to je věc, kterou vítám, neboť tímto způsobem by měl vzniknout rychlejší systém. Existují zde také práva na konzultace a také jestliže se budou produkty schvalovat na národní úrovni, pak toto postupuje daleko pomaleji. A když chápu, proč komise tento návrh předkládá, tak přesto si myslím, že oblast působnosti komunitárního povolování by měla být umožněna i pro další kategorie, ale před 2023. A to je věc, kterou jsem v textu nenalezla. Tady jsou úplně jiné časové lhuty. Potom třetí otázka. Otázka inovací a výzkumu. Na druhé straně toto nařízení ukazuje, že je třeba dále podporovat výzkum a inovace a také nabízet pobídky, ale je tady také článek 46 návrhu, který určuje, jak mají být prováděny vědecké pokusy a testy. My víme, že toto je velice ožehavé téma pro všechna odvětví, ale má to také co dočinění s výslednými náklady. My také musíme zohledňovat pravidlo, které se aplikuje, které je především zaměřeno na snížení nákladů. Jinak by to mohlo vést také ke snížení zdrojů pro inovaci a výzkum a to by mohlo vést k ohrožení lidského eh, a zvířecího zdraví, protože takovéto organismy se dokáží velice rychle adaptovat a dokáží být také rezistentní proti biocitům, jestliže nenabídneme možnost změny. Potom bychom také pojem rámcových podmínek bychom měli lépe definovat, protože není jasné, co mají podniky přesně dodržovat, jestliže zjistí, že existuje, že určité účinné látky mají také určité tolerance. Jsou to látky, které již používají a tyto látky potřebují další normy, tak aby byly zohledněny i případy, které dnes zohledněny nejsou. Potom vzájemné uznávání. To je upraveno dnes lépe než v minulosti, ale největší překážkou jsou naše nedostatečné zkušenosti s touto definicí, neboť doposud zatím nebylo o žádné vzájemné uznání zažádáno a proto musíme toto opřesnit, aby ke vzájemnému uznávání došlo. Potřebujeme lepší definici biocidů s nízkým rizikem. Je tady článek 3, článek 17, který stanoví kritéria, která určují obsah těchto produktů. Ale myslím si, že musíme jít ještě o krok dál. Například, jestliže je nízká expozice vůči této látce, tak toto musí být také zohledněno. Pokud se týče oblasti působnosti, tak tato byla revidována, neboť do oblasti způsobnosti článku 47 spadají další produkty a také tento článek také stanoví, jak tyto produkty mají být označovány. A pak máme další článek, který hovoří v tomto duchu, to je článek 58. Jsem také přesvědčena o tom, že to, toto produkty musí být dostatečně sledovatelné především tehdy, když jsou na trhu nové. Potom co se týče obnovávání e, těch e, povolení, tak e, uvidíme, jaká bude naše zkušenost. Na to se budeme muset ještě do budoucna zaměřit. I tak zbývá několik otázek, konkrétně otázka spojená s konfigurací systému při schvalování aktivní látky, biocidní přípravky. Tam je samozřejmě nutno eh, předvídat dostatečné množství času eh, pro ty, kteří ta jednotlivá složení dávají dohromady předtím, než jsou ještě eh, přípravky uváděny na trh. A hovoří se tady v této souvislosti o takzvaných free riders. Stávající, stanoviska, stanovíc, stávající ustanovení musí být modifikována tak, aby e, tito izolovaní aktéři, dalo by se říct, free riders, e, netrpěli důsledky těchto ustanovení. Velice často se jedná o malé a střední podniky a tyto malé a střední podniky přece představují sektor, o kterém se Evropská unie rozhodla, že ho bude podporovat. Takže návrh není jednoduchý, časový harmonogram e, předvídá, že 25. a 26. ledna dojde k výměně názoru, budou předložena stanoviska. Pozměňovací návrhy lze předkládat do 26. února. Každopádně vzhledem ke článku 50 eh, ohledně spolupráce, eh, to, to je možno ještě změnit. Záleží na tom, jak se domluvíme s kolegyní paní Klas. Děkuji za tuto velice souhrnou analýzu a jistě eh, budete teprve muset dospět k dohodě v těch jednotlivých oblastech, která jsou pro nás důležitá. Eh, vidím, že ty změny kolem povolovacích řízení eh, to eh, je jedna věc a potom ty dovážené produkty s nepovolenými biocidními přípravky, které nejsou kontrolovány na našem trhu, to jsou zase aspekty, které jsou velmi významné, pak otázka vzájemného uznávání. Uvidíme. E, takže obecná diskuze a otázky ke komisi ohledně e, studie o e, posouzení dopadu. Vidím tady různé stínové zpravodaje a neúnavná paní Rühle je též přítomná. Těším se, že také přispějete, pokud budete chtít. Pan Fokus je tady pro ECR, pan Salvini ne. Pan Barnier se také hlásil, že by se chtěl vyjádřit, takže poprosím o stručné e, poznámky. Máme na to zhruba půl hodiny. Paní Klaus, omlouvám se, že jsem vás přehlédl, neměl jsem to v žádném případě v úmyslu. E, takže prosím, dáme vám teď slovo a pak stínoví zpravodajové. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mám právo vystoupit na tomto výboru. Budu stručná, protože paní Satory poukázala na ty nejdůležitější body a to velmi obšírně. Odhad nákladů spojených s tímto návrhem Eh, vy víte, že včera na výboru pro životní prostředí jsme o tom již diskutovali. Mně to připadá být velmi obtížné, velmi komplikované, pokud toto téma eh, nechceme počítat pouze v eurech, v centech. Jde o eh, pozitivní dopad na životní prostředí, na zdraví a samozřejmě jde také o zvýšené náklady, které musíme investovat, tak abychom tu lepší kvalitu životního prostředí a zdraví zajistili. My jsme eh, si, my se tady musíme zamyslet nad tím, jak si to mezi sebou rozdělíme, protože není eh, moc smysluplné, abychom celou, celé nařízení mm, procházeli v obou výborech. Protože tu jsou určité styčné body a já si myslím, že v rámci dobré spolupráce se nám podaří dospět k dobrému výsledku. Nejdůležitější body pro mě eh, bych ráda ještě jednou zmínila a určitě se tomu budou moci věnovat i kolegové z jiných frakcí. Pokud jde o ten odhad dopadu, který eh, předloží komise, tak tady je zahrnuta celá škála nákladů, eh, nebo ten rozsah těch nákladů je eh, velmi veliký. Je to mezi dvěmisty a sedmisty miliony. To znamená, že je to Ehm, obtížně zachytitelné. Pokud komise říká, a je to její hlavní argument, že úspora nákladů je jednoznačná, tak eh, to bude muset lépe zdůvodnit. Bude muset uvést i články, kterých se to týká. Já si myslím, že je dobré, že máme informaci že můžeme říci, že všechno, co se k nám dostává ze třetích států, musí odpovídat legislativě Evropské unie a musí být také v souladu s legislativou EU e, pojímáno. Pokud já si koupím e, pohovku, tak na tom musí být jasně napsáno, že e, například v tom pérování je nějaký biocid a já to jako spotřebitel musím vědět. Úplně by stačilo, kdybychom se e, vynasnažili, aby spotřebitelé byli informováni v souladu s našimi legislativními požadavky. Samozřejmě, že se potom ještě musíme zamyslet nad tím, jak e, budeme moci e, zaručit kontroly, tak abychom e, zajistili, že je to také dodržováno budeme předkládat zprávě agentuře, agentuře ECHA. My víme, že agentura ECHA e, vznikla na základě směrnice o REACHi, to znamená, že ona má velké úkoly spojené s implementací této směrnice, směrnice REACH. Pokud k tomu přibydou ještě biocidy, tak si myslím, že e, komise by se již předem měla e, do, dostat do uh, jednání s touto institucí, tak abychom věděli, jak uh, to bude možno organizačně zvládnout, tak abychom měli nějaký postup, který bude reálný a proveditelný. Komise tedy navrhuje uh, povolování pro produkty nízkorizikové. Já bych tedy ráda Eh, věděla, kdo rozhoduje o tom, co je nízkorizikový produkt a co je naopak produkt, který je spojen s vysokým rizikem. Pokud je o vzájemné uznávání, tak tady bychom skutečně do budoucna mohli lépe spolupracovat, ale první krok bude, je to tedy první krok. Nicméně tím hlavním cílem je to, aby v celé Evropské unii platili stejné standardy, pokud jde o bezpečnost a zdravotní hlediska. To musí být naším cílem, o to se musíme do budoucna snažit. Pokud jsem v Itálii eh, na, dovolené a koupím si sprej proti komárům, tak očekávám, že ten sprej bude odpovídat mým představám o, zacho- o, o ochraně zdraví a o, o bezpečnosti. To znamená, že si skutečně myslím, že bychom potřebovali v rámci celé Evropské unie stejné standardy, pokud jde o bezpečnost a zdraví. K tomu se musíme společně dostat. Děkuji. Uh, děkuji vám, děkuji vám za to, že s námi tak velice těsně spolupracujete. A myslím si, že samozřejmě toto má také dopad na vnitřní trh. Bylo zajímavé sledovat náklady a také úspory, které jsou součástí eh, studie dopadu, ale když se zaměříme především na spotřebitele, tak je důležité, aby spotřebitele z tohoto návrhu měli výhody. A potom také úprava materiálu bude zřejmě nenákladnější. A toto je zmíněno pouze krátkým článkem tohoto návrhu. A například Například my se také v tomto výbaru zabýváme textilem a jeho označování, což je v souvislosti také s touto zprávou. Nyní bych chtěl dát slovo stínovým zpravodajem, slovo má paní Gebhardt. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nyní jsem skutečně stínovou zpravodajkou, dnes jsem některé své kolegy také zastupovala a toto téma je mimořádně důležité není jedno, co v této oblasti uděláme. Jedná se o mnoho produktů také o různé infekční konzervační prostředky, prostředky používané v domácnosti a tak dále. Je to velké, široké spektrum prostředků, o kterých hovoříme. A zde byly jmenovány Evropskou komisí dva cíle. Za prvé, náklady na užívání mají být sníženy, to je první cíl, a za druhé, má být Eh, nadále udržena vysoká ochrana zdraví. Já musím říci, v této souvislosti jsou pro mě náklady na druhém místě. Na prvním místě pro mě je, že se musíme postarat o to, že když jsou biocidy používány, tak aby byly bezpečné, aby odpovídaly eh, životnímu prostředí, aby nepoškozovaly spodní vodu a také zdraví našich občanů, aby byly snesitelné, únosné a také jde o to, že například došlo k novým objevům, že dochází k rezistenci eh, antibiotik z důvodu biocidů. A tím se také musíme zabývat. Takže my nám musí jít o především zdravé produkty a myslím si, že není dobré argumentovat tím, že je třeba uvést na trh ještě další biocidy, i když by nebyly tak rizikové. Tady se hovořilo například o dvou aspektech, o upravených tkaninách, o jejich označování, o lepším dozoru trhu, například u importovaného zboží a také o sledovatelnosti. Všechny tyto body jsou podle mého názoru relevantní a jsou plusem, ale kde mám jisté obavy, Moje obavy totiž spočívají v tom, že Evropská komise zde otázku vzájemného uznávání formulovala velice vágně a zdali by toto nemohlo vést ke snížení požadavků při schvalování produktů. To znamená, že bychom sice odstranili byrokracii, ale šel by, by s tím ruku v ruce snížená úroveň ochrany. A to je věc, kterou se musíme zabývat, neboť toto spadá do pravomoci našeho výboru, protože se to týká ochrany spotřebitelů. Proto velice souhlasím s paní Sartory, že bychom se měli dále snažit o těsnou spolupráci v této oblasti, protože tady se toto netýká pouze o och, netýká se to pouze ochrany životního prostředí, ale především ochrany zdraví našich spotřebitelů. Takže já doufám, že budeme mít také dostatek času, abychom se mohli detailně zabývat jednotlivými body, tak abychom nevylili dítě s vaničkou, ale abychom se postarali o úlevy tam, kde jsou možné, ale přitom zachovali co možná nejvyšší ochranu v těch oblastech, ve které jsem právě vyjmenovala. Děkuji, děkuji paní Gebhardt. Pan Kreutzmann, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega mě požádal, abych tady přednesl stanovisko v, eh, za ALDE komise zde předlesla argumenty pro revizi na směrnice pokud nebude ohroženo zdraví, pak jsme ochotni eh, řešit nejrůznější argumenty, tak aby se snížila administrativní eh, náklady pro všechny zúčastněné. Také eh, je třeba se zabývat především biocidy, které by mohly ohrožovat lidské zdraví. Je třeba zabezpečit, aby v EU se distribuovaly bezpečné a zdravé produkty a také, aby byly především importovány zdravé produkty. Nesmíme se zaměřit pouze na výrobu, která se provádí v Evropě protože musíme eh, také se zaměřit na importy, protože jak eh, importy, importované zboží, tak i zde vyráběné zboží musí mít stejné podmínky, tak aby nedošlo k narušování konkurence a podniky eh, nerelakovaly výrobu například do jiných zemí, kde nemusí přísná kritéria respektovat je třeba také vidět zde možnost kombinovat povolovací postupy na komunitární a na národní úrovni. Ale zřejmě to nebude možné pro všechny produkty. Toto by bylo zřejmě nákladnější pro podniky, které žádají o schválení produktu. Komise také argumentovala, že centralizované řízení usnadní například také výzkum, který je žádoucí, ale musíme zabezpečit, aby centralizované postupy byly jednodušší než národní postupy, protože jinak nemá smysl, aby chemická agentura se tímto úkolem zabývala, a to souvisí také s vyššími náklady, které by musela agentura vynakládat. I možná, že by bylo lepší se také zaměřit na zjednodušení národních postupů. není německy. Paní kolegyně Gebhardt hovořila o tom, že je důležité, aby e, nebylo poškozování životní, životní prostředí a aby nebylo poškozováno e, zdraví. Celá řada z těch navrhovaných úprav vede e, ke zjednodušení byrokracie, ke zjednodušení povolávání. Zároveň to ovšem představuje krok vzad, pokud jde o ochranu životního prostředí a o ochranu zdraví. Jedním cílem této směrnice je i zlepšení eh, životního prostředí a ochrany zdraví. A já nechápu, pokud hovoříme o odbourávání byrokracie, pokud si automaticky někdo myslí, že by to vedlo k tomu, že budeme mít menší ochranu životního prostředí a menší ochranu zdraví. Samozřejmě, paní kolegyně, žádný, eh, na trh se nesmí dostat žádný výrobek, který by nebyl prověřen a který by eh, porušoval pravidla, která mají vést k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví. To musíme zdůraznit, ale neznamená to, že pokud děláme jedno, že zároveň uh, po, mm, to druhé zůstává upozaděno. To by byla hrubá chyba to takto vidět. Eh, je samozřejmé, že musíme dodržovat zásady v ochraně životního prostředí, ale pokud chceme ušetřit byrokratické náklady, tak eh, to je prospěšné především pro malé a střední podniky. To znamená, že můžeme, budeme schopni eh, investovat do výzkumu, budeme schopni uvádět na trh inovativní produkty a, a na to se stále zapomíná, eh, rádi bychom, kdyby podniky těmi penězmi, nebo na základě těch peněz, které ušetří, vytvořili další pracovní místa. To znamená, to znamená, že to musí být naším hlavním cílem, vytvořit pracovní místa pro lidi. Pokud snižujeme administrativní náklady, pokud odbouráváme byrokracii, tak máme e, šanci, že se na trh dostanou e, bezpečné produkty a zároveň ušetříme peníze na další pracovní místa pro e, lidi. Proto my tuto směrnici velmi vítáme. Děkuji. Děkuji vám. Já vás chci, i vám chci kolegové připomenout, že bychom měli diskutovat především o argumentech eh, komise a měli bychom posoudit správnost této strategie. Toto je pouze začátek procesu a není to konec procesu. Paní Rule, já budu hovořit stručně. Já chci upozornit na to, že já jsem toho názoru, že jsme ve výboru pro ochranu spotřebitelů a nejsme ve výboru pro zaměstnanost či v jiném výboru a proto musí být v našem zájmu především sledovat sledovat, zdali návrhy komise jsou užitečné pro spotřebitele a nebo zdali mají za cíl úplně něco jiného. Tím se budeme zabývat. Paní Satori je velice dobrou zpravodajkou, uvedla důležité body, dostane naši podporu a uvidíme. Já jsem se detailně zatím zprávou nezabývala, ale také to udělám a myslím si, že paní Satori můžeme podpořit. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Kreutzmanovi za jeho poznámky. Téměř se vším jsem souhlasil. Především musíme být e, zabezpečit, aby žádné produkty na trhu neohrožovaly zdraví či životní prostředí. A také souhlasím s tím, že ta to nařízení povedou také k menšímu testování na zvířatech a to také vítáme. Také e, úspory a náklady e, jsou zde velice výhodné, protože budou ve prospěch spotřebitelů. Snížení nákladů podpoří výzkum a inovaci. A já si myslím, že toto navířezení je ve prospěch spotřebitelů. A jsem trochu překvapen, Pen eh, vyjádřením kolegyně ze socialistické frakce, která chce více byrokracie. Také sdílím obavy paní Klás o tom, co je eh, produkt s nízkým rizikem a co toto není. Já bych chtěl, aby také definice pro eh, nízká rizika byla rozšířena tak, aby potom to spadalo více produktů, protože toto také sníží náklady a bude to ve prospěch spotřebitelů. Děkuji. Paní Barnier, paní Šeldamoza a paní Gebhardt ještě jednou. Diskuze bude pokračovat později. E, teď bych chtěl dát také e, prostor komisi a paní Sartori, ale nejprve pan Barnier. Děkuji, pane předsedo. Správně jste připomněl, že se jedná o velmi citlivou otázku strategie, která je navržena a obecná rozprava e, jsou důležité, velmi důležité. Jedná se totiž o zásadní text, podobně jako další zásadní texty, které v minulosti spolu vytvářel velmi inteligentně a s velkým nasazením Evropský parlament. Takže jde o to vytvořit nové kontakty i s komisí v tom nadcházejícím období Zajímalo by mě jedno téma eh, v tom, eh, co tady paní kolegyně z komise velmi přesně definovala. Eh, jsme rok vzdáleni od balíčku právních norem kolem pesticidů. Vím dobře, o čem mluvím. Hodně jsem se v tom angažoval za francouzského předsednictví a chtěl bych vědět, jak hodnotíte s tou roční Eh, lhůtou úspěšnost tohoto balíčku. Já osobně jsem eh, přesvědčen, že když hovoříme o hospodárnosti, tak eh, to jsou možné kroky, i když to v mezičase znamená, že podniky budou mít přísnější pravidla. Ale jde o to, aby všechny texty byly rovným způsobem implementovány a vykládány ve všech eh, členských státech a podniky snad eh, budou schopny nést eh, o trochu větší zátěž, když se jedná o zdraví lidí. To je přece pro náš výbor prioritní téma. Ty další otázky jsou druhotné, takže další zátěž, další zpřísnění podmínek snad je možno akceptovat, když se jedná o lidské zdraví, ale musí tady být rovná situace pro všechny na vnitřním trhu. A já bych rád věděl, jak si stojí balíček eh, pesticidů eh, v souvislosti s nařízením REACH a zdali se nám daří eh, opravdu rigorózně a vyváženě a rovným eh, způsobem implementovat všechny tyto všechna tato pravidla. A paní Sartori a paní Klas děkuji za jejich vstupy. Jistě, že i výzkum může vést k pokroku a, eh, a úsporným opatřením. A chci se zeptat na jednu věc jak paní Klas, tak eh, paní eh, kolegyně z komise hovořili o dovozech z třetích zemí. To, co je dováženo, abych použil výrazu paní Klas, by tedy mělo odpovídat eh, komunitárnímu právu. A já se ptám, zda-li komise přijala určité kroky, či hodlá přijat určitá opatření, aby Eh, jednotlivé orgány na národní úrovni byly lépe informovány. Teď mám na mysli především orgány kontrolní eh, v přístavech, na letištích, eh, na hranicích, protože tady jde o ochranu evropského spotřebitele jedná se o potraviny, které jsou dováženy a další eh, komodity. Prostě chci vědět, zdali komise přijímá určitá opatření v tom smyslu, aby na všech vnějších hranicích Unie eh, byly eh, implementová, byla implementována pravidla sdílení dobrých postupů, vzájemné informovanosti, slučování úsilí a tak dále. Myslím si, že jde o to, aby se zvýšila úroveň informovanosti a e, proškolení těch jednotlivých e, orgánů na e, vnitrostátní úrovni které jsou aktivní v této oblasti. Děkuji, pane Barnier. Myslím si, že Tady určitě zazněly i vaše minulé zkušenosti, eh, paní Šalderoza a pan kolega, velice stručně, protože ještě musí hovořit komise, paní Sartori a paní Klas. Um. Já Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit velmi obšírně, buďte ujištěn. Eh, všem nám jistě dělá starost bezpečnost spotřebitelů a možné úspory. Tyto úspory někdy ale nevedou k větší bezpečnosti, spíš naopak. Mám otázku ke komisi. Nejsem si jista, že mě paní kolegyně teď zrovna poslouchá, ale to nevadí. Mám specifickou otázku, eh, paní eh, kolegyně. Vy jste hovořila o tom, že je důležité, abychom eh, zajistili lepší dozor na trhu u eh, především těch výrobků, které pocházejí ze zemí mimo Unii. Ale já si kladu otázku, eh, co se odehrává teď s tou kontrolou trhu. Jenom posilujeme, zpřísňujeme pravidla. Před pár týdny byl učiněn takový průzkum komisí a pouze dva členské státy jsou připraveny vydávat větší množství finančních prostředků na e, zpřísnění kontroly. Jenom dva. Takže pokud se ta pravidla zjednoduší, tak to bude znamenat, že tady bude zapotřebí vlastně ještě více e, odebírání vzorků a kontroly. Je to realistické, e, budeme mít nějaké další nástroje, které by přiměly členské státy, aby se e, trh kontroloval efektivněji. Nemůžeme pracovat na nařízení, kde si nemůžeme být jistí výsledkem. Ano, děkuji. Paní Gebhardt, chcete velice stručně ještě něco dodat? Děkuji. Chtěl jsem jsem jenom říci pánům Kreuzmanovi a Foxovi, aby správně poslouchali, když hovořím. Já jsem totiž nikdy neřekla, že si přeci větší byrokracii, já jsem řekla, že musíme dbát na to, abychom, když chceme snižovat byrokracii, abychom také zničili či snížili práva ochrany. A to je úplně jiné tvrzení, co říkáte vy, než to, co, říkáme já, co říkám já. A my tady také nejsme ve výboru pro průmysl, ale pro práva spotřebitelů. A že my musíme vidět náš eh, náš cíl. A také musíme vidět to, co musíme v zájmu spotřebitelů prověřit. Já mám tak také toto sdělení, o kterém vy jste hovořil. Je to sdělení německé organizace pro ochranu. Já nyní jím také napíšu a požádám je, aby přesně konkrétně popsali jejich problémy, které předložím Evropské komisi a budu žádat komisi, aby se vyjádřila, vyjádřila k těmto obavům, eh, obavám. Takže já to nevyhodím a neřeknu, že nějaká ekologická organizace zase něco tvrdí. Já si to nechám prověřit a potom můžeme o tom konkrétně hovořit. A to je náš úkol, který musíme řešit. Já myslím, že tahle rozprava bude pokračovat, ale vyslechněme teď ještě komisi a obě zpravodajky. Máme ještě 10 minut. Paní Briči, Brači, mám to zase téměř správně. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že na příštím jednání výboru to už zvládnete s tím mým jménem bez problémů. Děkuji všem za e, příspěvky paní Sartory a dalším za velice jednoznačné a e, velmi nápomocné připomínky a za podporu. Možná, že bych se měla omluvit, že jsem e, tu studii o dopadech nepředstavila takovým způsobem, jak byste si asi přáli. Když je člověk někdy do něčeho hodně ponořen, tak se nedokáže vcítit do e, těch, kteří jsou mimo, až tak, jak by si asi přál a jak by měl. Každopádně se jedná o e, tuto zprávu, která je velice strategického zaměření a já se k ním eh, bude, eh, budu moci jistě do budoucna ještě vrátit. Každopádně chci zdůraznit, že návrh má tento cíl v žádném případě nesnižovat úroveň ochrany životního prostředí a zdraví. To není něco, co bychom si mohli totiž dovolit. A důvod, proč jsme ten návrh předložilo, předložili, je, že ta úroveň ochrany, kterou vlastně směrnice přináší, je sice eh, jaksi na papíře, ale není efektivní eh, to prosazování a nedaří se to zlepšovat. Takže je tady několik ustanovení, které zlepšují ochranu životního prostředí. Také máme velmi jasně stanovená kritéria, která zamezují uvádění na trh eh, škodlivých látek, ale je jasné, že e, zatím toto není tím hlavním cílem. Cílem je zvýšit míru ochrany a je to velká výzva. Náklady a e, výhody musí být v souladu. Musíme mít efektivnější systém a tato účinnost musí být e, ku pomoci malým a středním podnikům. Nejen jim, i ostatním, ale především jim, tak, aby byly povzbuzovány v tom, aby na trh do budoucna uváděli méně škodlivé škodlivé látky. Teď máme vlastně v Evropské unii tisíce eh, biocidních přípravků, tisíce eh, vlastně eh, chemických látek a některé z nich jsou kandidáty na takzvanou substituci. Musí být nahrazeny méně, méně škodlivými látkami, proto máme ustanovení o určitém srovnávání. Pokud máme biocidní přípravek, který takovéto látky eh, obsahuje, kde vlastně eh, se ho, eh, jedná o nebezpečnost, tak musí být přijaty opatření, přijata opatření, aby se nahradily tyto látky nezávadnými. Já si uvědomuji, že ten centralizovaný eh, postup by měl být eh, možná rozšířen, alespoň takovéto eh, signály dostáváme. Musíme hodně zvážit pro a proti. Pokud máme jedno schvalovací řízení a jedno schválení pro 27 do budoucna 28 členských států, tak je to samozřejmě efektivnější jedno místo, ale zároveň EKA která byla nedávno eh, před pár lety založena, má také své poslání a musíme zajistit, aby tato agentura v Helsinkách měla veškeré prostředky pro svou práci, i eh, hmotné, i eh, nehmotné, a aby to všechno fungovalo v praxi. Takže my jsme se domnívali, že tím nejsprávnějším způsobem postupu by byl takzvaný postupný přístup a načasování ještě můžeme prodiskutovat. Ten postupný přístup je zásadní, aby eh, EKA eh, mohla správně nabrat rychlost a abychom zajistili efektivnost. To je také součástí strategie. Je třeba, abychom zajistili, že ten systém dobře pracuje dřív, než začneme plně centralizovaný systém. Teď ve chvíli, eh, v této chvíli je to na národní úrovni. Ten eh, systém vzájemného uznávání zatím dobře nefungoval a nám se zdá, že to je naprosto zásadní věc. Musíme tedy eh, toto zajistit. Vysokou míru ochrany, stejný přístup ve všude. A to, že tady bude vzájemné uznávání, nesmí znamenat, že se spokojíme s nižší úrovní ochrany. Když budeme mít takovýto produkt, který teď vidím úplně všude, tak vzájemné uznávání znamená to, že eh, se prostě stanoví eh, dezinfektant stejný všude. Možná, že máte někdy specifický dezinfektační eh, přípravek, který je pro určitý region nutný, ale pokud je to pro obecné užití zde, tak proč by to nemohlo být předmětem eh, vzájemného uznávání? Nevím, proč by to mohlo být blokováno jedním členským státem. Pokud je to tak blokováno, tak to musí být odůvodněno. To odůvodnění musí být pádné. To proto eh, tedy si myslíme, že jsou ta opatření, která umožňují ochranu a to je eh, součástí strategických cílů komise. Eh, také jsem slyšela určitých otázkách, které se týkají tedy označování. Tak tady lze také, je třeba hovořit o té dosledovatelnosti musíme si uvědomit, o co nám tady jde, o biocidní přípravky, takže označování to je ten úplný základ. A pak eh, vlastně eh, používání biocidů znamená, že tady musí jít o několik typů různých schvalovacích, eh, povolovacích řízení. Je to otázka ochrany životního prostředí a ochrany zdraví, ale také ochran, otázka konkurenceschopnosti, protože Víme, jak je to v Evropě. Tady lze používat pouze, pouze ty látky, které jsou povolené. A pak je tady produkce z třetích států, kde e, se používají látky třeba, které jsou levnější, které nejsou schválené a které jsou tedy velice e, často za nižší ceny dováženy na evropský trh a nejsou označovány, takže to označení je zásadní. A teď samozřejmě uplatňování práva, prosazování práva, to je e, odpovědnost členských států. To neznamená, že nemůžeme pomáhat třeba celním orgánům, aby byly lépe informovány, aby byly více bdělé a ostražitější. Jsou tady otázky kolem hraček pro děti a celá řada dalších na vnějších hranicích společenství. V tomto konkrétním případě je asi užitečné, aby byly uvědoměny všechny celní zprávy, protože to snad bude e, efektivnější. A EKA v Helsinkách také chce zorganizovat fórum o spolupráci a o světě. Předseda mi dává velice elegantním způsobem najevo, že bych asi měla brzy končit. Každopádně máme před sebou návrh nařízení, která představuje dobrou, vyváženou e, právní normu mezi zvýšením ochrany na straně jedné a e, nákladu na straně druhé. Děkuji, paní Buči. Jsem si jist, že budeme mít příležitost se ještě nad tímto dokumentem zamyslet a vrátit se k otázkám. A teď bych na e, nějaké závěrečné poznámky e, chtěl ještě dát slovo paní Sartory ohledně časového harmonogramu a tak dále. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že všichni bychom měli být spokojeni s dnešní diskuzí. Všichni jsme si totiž uvědomili, co máme před sebou, nebo také to, co očekáváme od tohoto opatření. A co je pro nás nejdůležitější? Děkuji všem, kteří přispěli do diskuzi. Nyní k harmonogramu. Druhá rozprava se bude konat 25. a 26. ledna. Lhůta pro návrh, eh, včetně překladu, je 2. února. A 23. února rozprava, e, přičemž lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 26. února. 16. března budou projednávány pozměňovací návrhy. 6. E, 7. dubna budeme hlasovat a na výboru a v květnu budeme hlasovat v plénu. To je tedy harmonogram, který máme v tuto chvíli k dispozici. Já si myslím, že E, to znamená, že máme k dispozici dostatek času, tak toto doporučili kolegové a myslím si, že se tedy budeme moci dobře domluvit s výborem pro životní prostředí, jak správně naznačila paní Klas. Ta spolupráce bude, vypadat, bude probíhat dobře. Dobrá bude jistě i spolupráce s komisí a proto jistě kolegové najdou odpověď na otázky, které dnes nastolili. Děkuji. Děkuji vám, paní Sartori, za toto zorganizování a myslím si, že první výměna názorů byla velice e, zajímavá, důležitá. Seznamte se prosím s tímto hodnocením dopadu, který je, má k dispozici sekretariát a jde, jak víme, komisi o to, aby také zvýšila ochranu spotřebitelů, aby také zvýšila dozor nad trhem, ale také současně snížila náklady pro podniky. Tak si myslím, že tento návrh návrh by měl uspokojovat všechny členy výboru a také by měl být ve prospěch spotřebitelů. Jde tedy o to, abychom se dopracovali k vyváženému návrhu a paní Klás zajisté sdílí můj názor. Děkuji vám všem za účast. Příště se sejdeme 16. listopadu.